Eh, Kolegové, dámy a pánové, jak vidíte, naše myšlenka, nápad, abychom odsunuli začátek schůze ze tří hodin o deset minut, to byl výborný nápad, poněvadž do té doby dorazila řada kolegů a formálně vás tedy mohu informovat, že na že na začátku ve tři hodiny tady bylo pouze pět poslanců v sále. Tak děkuji, že jste přišli. Ono to zas tak špatné není, protože je první den a před námi je hodně práce. Máme slyšení také eh, s kandidáty na eh, funkce v komisi a také i i tedy e, se čtyřmi stávajícími komisaři, Nelly Cruz, Ettinger, Gagan Queen a, a, a další, protože chceme samozřejmě i být informováni o tom, co dělá ještě stávající komise a potom všechna ta slyšení, která asi začnou na konci září příští týden výbor ITRE by měl e, připravit tři otázky na každého z komisařů, kteří přijdou možná na ty čtyři, ale nevíme, zdali všichni dorazí. A 8. září budeme mít celý seznam z komisařů, včetně jednotlivých portfolií, a, mm, tedy v pondělí a na základě tohoto se potom připravíme. Takže před námi stojí hodně práce, proto budeme eh, pokračovat stručně, efektivně a eh, pokud máte nějaké neformální informace, tak prosím si nechte po schůzi. Eh, pro pořad jednání jste obdrželi a pokud nemáte žádné připomínky, tak lze tento program považovat za platný. Bod 16, to je bod různé, takže na to nezapomeňte, to znamená, vždycky můžeme eh, ještě další věci zařadit do různého. Bod 2, schválení zápisu z naší ustavující schůze 7. července 2014 pokud nemáte žádné připomínky. A i tento zápis jste také dostali, takže eh, myslím, že lze eh, zápis považovat za schválený bez připomínek a přejdeme hned k bodu číslo 3. Sdělení předsedy. Poněvadž schůze koordinátoru se dnes konat nebude. Tak bod 15. Eh, konference OSN o změně klimatu 2014, 20. konference eh, eh, smluvních stran v Limě v Peru, tedy od 1. do 12. prosince. To je bod, který jsme tedy zařadili na konec dnešní schůze po bodu 6. Schůze koordinátoru se konat nebude, ale přeneseme zde naši diskuzi o konferenci o změnách klimatu. Samozřejmě je to eh, pouze naše stanovisko pro výbor Envy a jak jsem řekl, tedy toto téma budeme probírat na konci dnešní schůze. Takže to je vše, co se týče změn programu a dostáváme se k bodu 4. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015. Všechny oddíly. Dovolte, abych k tomuto řekl na začátku pár slov úvodem. Za prvé, postup jak víte, termín pro pozměňovací návrhy k rozpočtovým linkám v našem výboru eh, to již byl termín 19. srpen 2014 a eh, dostali jsme 161 pozměňovacích návrhů. Eh, také vás musím informovat, že bylo mi ctí být zpravodajem, zpravodajem k tomuto rozpočtu banky. To je eh, tedy velice samozřejmě velká čest eh, se k tomu vyjádřit jako zpravodaj a chci poděkovat stínovým zpravodajům a všem za velice cené pozměňovací návrhy eh, a mm, poněvadž samozřejmě museli pracovat během dovolených. A já myslím, že se nám to podařilo a já jsem podpořil většinu vašich pozměňovacích návrhů jako zpravodaj a vlastně 94 pozměňovacích návrhů víceméně bylo eh, podobných eh, těm vašim, takže jsme ve shodě. A nyní obsah. Obsah eh, tohoto stanoviska, jak jsem řekl v červenci, já se domnívám, že škrty v rozpočtu na rok 2014 jsou neodůvodněné. A já myslím, že to je asi nejdůležitější eh, eh, deklarace. A mm, takže to mě skutečně dělá starosti, tyto škrty v oblastech, jako je inovace, eh, výzkum, věda, infrastruktura, malé střední podniky a energetika. A takže již teď tam chybí v rozpočtu sumy na platby již k dnešnímu datu tam chybí částky na platby a ty navrhované škrty ještě tu situaci zhorší. Několikaleté programy jako Horizont 2020, Cosme nebo Connecting Europe Facility, to jsou zásadní programy pro to, abychom splnili cíle Evropa 2020 a my máme přece naši strategii Evropa 2020 a mm, v podstatě o tom již jsme rozhodli před čtyřmi lety v roce 2010. A takže zatím pouze e, ta strategie je na začátku, tudíž rozpočet by měl poskytnout finance mm, pro veškerá opatření tak, aby tato strategie se mohla realizovat. A je třeba nastolit větší koordinaci mezi Evropskou unii, členskými státy a regiony, samozřejmě i institucemi. To je nezbytné. A dovolte, abych tady vám dal konkrétní příklady. Máme zde Evropský institut pro inovace a technologie. Zde máme pocit, že neseme přece odpovědnost za tento institut, tak jako o tom je rozhodl Evropský parlament spolu s Unii, tedy že se vytvoří tento institut a i se e, vytvořily určité výkonné agentury a všechny tyto instituce by měly mít možnost e, plnit úkoly jim svěřené. A teď ve světle tohoto rozpočtu je to téměř nemožné. A takže po tomto velice stručném úvodu tak bych rád požádal stínové zpravodaje a koordinátory. Tady se chtějí také vyjádřit, ale pokud ano, tak prosím stručně, tak dvě minuty, protože nemáme moc, moc času. Moc času není a později eh, také dostanu slovo Eh, další členové, ale opět eh, vás požádám, abyste se omezili na jednu minutu. Takže začneme teď s diskuzí. EPP. Eh, e Chtěl by někdo říct za EPP? Nikdo? Dobře. Já ani toho nemám tolik, co připojit k tomu, co říká pan předseda. Ale co se týče těch víceletých programů, tak eh, to podfinancování není způsobené jenom nedostatkem financí, ale souvisí to také s tím, že projekty se neustále mění a proto se přesouvají, proto se prodražují. To ukázal program Kosme a další. Možná, že tady e, jsou ještě extrémnější příklady u projektu ITER. A proto se ty náklady zvyšují na ten rámec, který byl schválen v rámci rozpočtu. A proto bych poprosil o to, aby výbor se podíval nejenom na rozpočet na rok 2015, ale bychom proskoumali, kolik více nákladů vzniklo tím, že eh, je u některých položek výrazné podfinancování. víme, že to vedlo k tomu, že ty víceleté programy se jenom kvůli tomu prodražily. A to je také eh, základ té spolupráce, kterou bychom měli vést s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Nejde tedy o to vytváření rozpočtu samotného, ale také o to, eh, jak předložit podklady eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu u těch projektů ITER to byly náklady v přímístné výši. Ve stovkách milionů, pardon. A kolikrát eh, se určité projekty kvůli nedostatku financí nemohly dále rozvíjet, nebo dokonce byly úplně celé spochybněny. Děkuji vám. Hlásí se někdo z dalších politických skupin o slovo? Pan Royal. To není jiná politická skupina, ale přesto vám dám slovo. Já bych chtěl podpořit to, co už tady říká pan předseda. Já si myslím, že je důležité, abychom jako výbor pro průmysl, a teď se také zabývá otázkami výzkumu, abychom vyslali jasný signál, že se nám to nelíbí protože podle nás to je politicky naprosto špatný směr. Všichni v Evropě hovoří o tom, že musíme podpořit růst, že musíme vytvářet pracovní místa. A potom eh, a nikoho nenapadá nic jiného, než že bychom to měli eh, podpořit financemi. Já si myslím, že ten správný přístup je vynakládat eh, ty peníze na správné účely a proto bychom spíše měli posílit výzkum a inovační politiku. A to nemůžeme také přerušovat. A jak už říkal Christian Ehler, tak to má potom jasné dopady, když člověk nevidí ty dlouhodobé dopady nějakého špatného rozhodnutí. A proto, pane předsedo, máte z naší strany plnou podporu. I my bychom rádi šli tímto směrem a Měli bychom tedy hledat i podporu u našich ostatních kolegů a snažit se prosadit ty patřičné změny. Pan Tamborano. Prezidente, kolegy. Předsedo kolegové, podle nás zásadní jsou prostředky na výzkum, vývoj, inovace, protože my chceme být prosperujícím kontinentem a máme za to, že to je absolutní priorita, kterou nelze obětovat. A jeden z paradoxů, škrtů v členských státech je, že členské státy říkají, že chtějí oživit ekonomiku a zaměstnanost a potom ty stejné eh, vlády navrhují škrty, které eh, eh, to znemožňují. Tudíž my eh, pozitivně budeme hlasovat pro ty pozměňovací návrhy, které chtějí, aby ten rozpočet eh, se dostal eh, do té navrhované mm, konfigurace, aby to byl rozpočet, který bude financovat jiné věci, než jsou fosilní energie, než jsou tedy než je štěpení jádra a zbraň, zbraně. Děkuji. Ještě mám 11 kolegů, vypršel vám čas, je další řečník. Mr. Sorino. Eh, Pan Sorino? Eh, Za koordinátor, jako koordinátor má slovo. Signor prezident. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Jménem skupiny socialistů demokratů bych i já chtěl vyjádřit naše obavy z nedostatku financí v rozpočtových kapitolách, které tady byly zmíněny. A jde o to, že v tomto rozpočtu dochází ke snížení těch eh, finančních prostředků, které mají jít na tyto projekty. A týká se to dokonce u plateb na projekty o a tyto škrty jsou naprosto nepřijatelné. A navíc jsou naprosto v rozporu a jsou kontraproduktivní s tím, co jsme například tento týden slyšeli. Byl svolán zvláštní eh, summit na začátek října, který se má zabývat růstem a zaměstnaností, tedy těmito tématy. A je to naprosto v rozporu se, vším, se vším tím, co jsme slyšeli od eh, předsedy komise Žána Koda Junkera, který hovoří o Evropském technologickém plánu pro růst a zaměstnanost nebo něco podobného. Hovoří o nových technologiích, nových průmyslových odvětvích, o výzkumu, zejména o aplikovaném výzkumu. A já si myslím, že ta jeho slova vůbec neodpovídají eh, jeho činům. A to všechno nakonec bude ještě mít vysokou cenu, ať už z hlediska institucí, ale také z hlediska těch projektů. Za koordinátory dále pan Celikiotis. Θα μιλήσω ο συνάδελφος μου από την ΚΟΕ, εκ μέρους της ΚΟΕ. Eh, za GUE bude mluvit náš kolega João Ferreira. Děkuji vám, pane předsedo. Já doufám, že mi teď neodečete těch 20 sekund. Dovolte mi, abych rychle zareagoval na tu rozpočtovou situaci. Mám tři hlavní body, které bych tady chtěl uvést. My naprosto sdílíme ty obavy, mm, které tady zazněly z toho jednání rady. Je to takový, eh, eh, je to rozpočet, který eh, to má všechno vyhladovět a ohrožuje to plnění celého rozpočtového rámce, který ty státy sami přijali. Jde tady o plošné škrtání, které rada navrhuje a to je podle mě nepřijatelné. A dvě hlavní obavy jménem naší skupiny bych tady chtěl vyjádřit, které jsou s těmito změnami. Je to program Horizont 2020, Přes ta navýšení, ke kterým došlo, si myslím, že jsme teď v situaci, kdy jenom málo zemí je schopno vůbec čerpat ty prostředky, které mají k dispozici. A proto si myslím, že by v tom programu Horizon 2020 měl být i určitý prvek eh, soudržnosti. aby se zlepšilo čerpání. To financování pro takový program je naprosto nedostatečné proto, aby to mělo vůbec jakýkoliv dopad. Měli bychom mít lepší distribuci těchto prostředků. A byli bychom velmi rádi, kdyby došlo k navýšení eh, u této položky. A dále bychom rádi viděli eh, navýšení prostředků, které jdou malým a středně velkým podnikům, protože o těch se neustále mluví na všech eh, frontách, ale současně s eh, tím nemají omezený přístup k financování. A my máme několik návrhů, které by mohly vést k posílení těch rozpočtových položek, které jsou určeny malým a středně velkým podnikům, protože ty by měly mít mnohem lepší přístup eh, k financování svých investic a k úvěrům. Na vašem hlasovacím seznamu Eh, nebo my navrhujeme o zamítnutí eh, těch vašich návrhů. Pan Turmes má slovo za zelené. Nejprve eh, bych chtěl říci, že doufám, že jste si všichni užili dovolenou. Teď bych chtěl mluvit jménem pana Bětěkofera, který byl naším stínovým zpravodajem. Myslím, že jako celek bychom měli bojovat proti radě. Je skandální, co některé členské státy na půdě rady navrhují. My jako parlament bychom měli mít jednotné stanovisko k těmto krokům. To druhá otázka, eh, kde bychom měli nalézt širokou podporu, je pomoc eh, malým a středně velkým podnikům. Už tady byla zmínka o projektu COSME. Komise slibovala, že eh, půjdou 3 miliardy na tyto účely do roku 2020 to, co navrhují na rok 2014 a 2015, je eh, mnohem méně než nějaké postupné navyšování a my proto navrhujeme eh, pozměňovací návrhy, které by to měly zvrátit. Eh, co se týče energií, v posledních dnech nám chování pana Putina ozřejmilo, že energetická účinnost a obnovitelné zdroje jsou ještě důležitější než kdy v minulosti a proto bychom rádi navýšili rozpočet, který jde na tyto účely, zejména na projekty, které mají zlepšit energetickou účinnost. Na to ty prostředky určitě jsou k dispozici. Potom jsou tady projekty jako Galileo a ITER, které podle nás nejsou úplně nejšťastnější. Já nezdílím eh, analýzu pana Ellera, myslíme si, že to takové Eh, že jsou to spíše zbytečné projekty, které nepovedou k vytváření eh, zaměstnanosti. Galileo teď eh, utrpěl další závadu. Možná, že ti z vás, kteří jste noví, tak před deseti lety Galileo byl projekt, který, o kterého slibovalo, že na to nepůjdou žádné veřejné prostředky. Teď už jsme na to utratili kolik přesně miliard? A ještě pořád nejsme ani schopni ty satelity umístit na oběžnou dráhu. A stejně tak to platí i pro ITER. My tomu říkáme projekty, které možná budou e, dokončeny v roce 2050. Slibovalo se, že e, některé ty projekty budou produkovat elektřinu za mm, téměř zadarmo, ale víme, že se tomu spíše vzdalujeme. ale představte si, že by se nejlepší mozky v Evropě věnovaly eh, zlepšení energetické účinnosti a ne těmto zbytečným projektům. Děkuji vám teď, pan Petersen, a teď už prosím jenom jednu minutu každý, protože už mám deset řečníků nebo zájemců o slovo na svém seznamu. To není úplně fér, protože ostatní řečníci přede mnou měli více času. Já se omlouvám, ale to byli koordinátoři nebo zpravodajové, nebo stínoví zpravodajové a proto dostali dvě minuty. To jsem řekl na úvod. A teď prosím, eh, jenom minutu. Já to můžu říct velmi stručně. My v ALDE eh, sdílíme řadu těch názorů, které tady již zazněly, také sdílíme tu analýzu problémů, se kterými se teď potýkáme a proto mi dovolte, abych za Alde teď řekl, že budeme hlasovat proto, abychom znovu uvedli ten rozpočet do původního stavu. Jak říkal pan předseda, protože to je naprosto klíčové pro eh, nás všechny. A samozřejmě se těším na další podrobnější diskuzi. Děkuji vám, paní eh, Grostet. Pane předsedo, co člověk eh, vlastně může říci, když se neustále hovoří o tom, že je potřeba nastartovat hospodářský růst, ale přitom se škrtají eh, rozpočty. Eh, jaký vzkaz to může vysílat potenciálním investorům, kteří by v Evropě měli investovat? Měli bychom poskytnout dostatečnou finanční podporu našim malým a středně velkým podnikům. To nemůže se neustále měnit. Víme, že jsou tady potom strategické eh, hospodářské sektory, jako je energetika. I tady nemůžeme, ani tady nemůžeme škrtat. Je potřeba, abychom zachovali ten rozpočet v tom stavu, jaký jsme si přáli, protože bez toho se nám nepodaří prosadit konsistentnost naší politiky a ztratíme také jakoukoliv důvěryhodnost. Děkuji vám, eh, pan Henko. Podle toho, co vím já, všichni, všechny hlavy států se zavázaly k tomu, že 3% HNP půjde na eh, vědu a výzkum. A jenom velmi málo států to plní. Takže když teď mluvíme o společném rozpočtu EU, tak víme, že tady u celé řady položek je velmi výrazné podfinancování také e, ve členských státech a proto bych byl proto, aby i tento výbor vyjádřil podporu e, tomu, aby státy plnily své závazky. E, kolega Tošenovský má slovo. Na pana profesora Henkla. To, že prostředků, tak jak mnozí známe, ve všech rozpočtech nikdy není dostatek, vždy je, vždy je ta představa větší a, a finance, financí není dost. Ale v tomto případě, a platí to obecně, je potřeba si říct, které jsou priority. Vedli jsme v minulém období mnoho diskusí, které jsou priority a jestli jsme se na něčem zhodli, tak to většinou byla věda výzkum. Já jsem přesvědčen, že je potřeba udržet podle toho vašeho návrhu, aby věda výzkum nebyla krácena takto plošně, i projekty, do kterých už se investovalo a vytvářejí do budoucna velkou představu. Tady nebudu souhlasit s Claudem Turmsem. Myslím si, že projekt Galileo je potřeba dotáhnout do konce a měl by mít prioritu, protože je to evropský projekt, který žádná z jednotlivých členských zemí není samostatně schopná, čili já podporuji tu myšlenku prioritně, skutečně podpořit vědu a výzkum a hledat jiná řešení, protože peněz nikdy nebude dost. Děkuji, pane Thank you very much, Madame Toja. Děkuji paní Tojer, eh, místo předsedkyně našeho výboru. Děkuji. Já chci připomenout těm, kteří zde byli v předchozím Eh, období i těm novým, jak bylo velice bolestné vůbec odsouhlasit ten víceletý finanční rámec, protože rozpočtu bylo málo, ano, to nás se neuspokojovalo. I pan předseda Lamasur mm, výboru budget byl velice kritický, moje frakce také byla velice kritická. My jsme chtěli více prostředků na program Horizon aby tam těch prostředků eh, bylo více, i když ne o tolik, o tolik jsme zase nežádali a eh, nakonec jsme akceptovali to, eh, tu sumu a mm, mm, my jsme my jsme se zavázali k takzvanému frontloadingu, to znamená, že v příštích, že na začátku eh, eh, toho eh, období tedy tam těch prostředků tedy mm, mm, bude tedy více a my zde jsme eh, měli tedy, eh, my jsme se k tomu již vyjádřili a já zde zcela souhlasím s panem předsedou. A potom eh, program COSME také velice důležitý a potom je zde program, který se týká sociálních inovací a vědy výzkumu. Takže i to je důležité, abychom tedy oživili situaci ve společnosti, takže i tyto programy je třeba více podporovat. Děkuji. A nyní pan Maňka, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. I v tomto rozpočtu nám chybí finanční prostředky na úhradu závazků. Nezaplatíme-li to, k čemu jsme se zavázali jako Rada a parlament, hrozí nám strukturální deficity a deformace. Každoročně stojíme před otázkou, jak donutit radu, aby včas plnila své závazky. Všichni dobře víme, že definitivní řešení je dokončit systém vlastních zdrojů, k čemuž se Evropská unie zavázala. A to by měla být naše hlavní úloha. Děkuji. A nyní paní ředitelka z DG Research za komisi, paní Rute, aby nám řekla pár slov. Děkuji vám. Vážení poslanci, já bych eh, chtěla de facto uvést čtyři body a já jsem velice ráda, že ta debata se ubírá právě tímto směrem. První bod, program Horizon 2020. Eh, jsme v době, kdy Evropa nejvíce ze všeho potřebuje investice pro růst, programy jako je právě Horizon 2020, patří k programům, které dávají více peněz výzkumu v Evropě. A chtěla bych zdůraznit, že program jsme vždycky plnili na 100%. Druhý bod to jsou škrty navrhované radou. Asi si všimnete, že eh, ta míra škrtu je rozmanitá. Když se podíváme na výzkum, je to více než 10%, zatímco jiné části rozpočtu jsou škrtány o desetinu či dvě desetiny procenta. Takže vidíte, že ty škrty v výzkumném rozpočtu jsou daleko drsnější než v jiných oblastech. Tak co chceme dosáhnout, nebo co to bude znamenat v letošním rozpočtu? Znamená to, že komise nebude schopná plnit své smluvní závazky, a vyplatit příjemcům slíbené prostředky. A v roce 2015 už budeme mít potíže tedy s těmito smluvními závazky a jejich plněním. Navíc od nynějška se eh, rozpočet pro platby neustále zmenšuje, což znamená, že se nám začínají hromadit nesplněné pohledávky. A zdá se, že Horizont 2020 skončí tak, že de facto 20 eh, příslibů nebude pokrytých prostředky. Čili to se to pohrneme, eh, pohrneme před sebou, tady tento problém bude to narůstat. Ano, děkuji vám, eh, madam, za výraznou podporu já jsem nesledal, že bychom se eh, nějak eh, lišili mezi politickými stranami. Možná, že eh, jsou tady drobné, drobné nezhody, ale velmi drobné, ale každopádně ano, Klode, máte pravdu, ale rádi bychom se všichni vrátili k tomu, že by náš rozpočet byl bohatší, zejména z hlediska výzkumu, inovativní ekonomiky, tak abychom podporovali růst v Evropské unii. Čili já myslím, že skutečně ve většině těch důležitých bodů se zhodneme. A nyní dovolte pár slov o eh, zatím navrhovaném postupu. Jak víte, tak rozpočtový proces eh, je rozdělen do dvou částí. Eh, za prvé jsou to naše pozměňovací návrhy, a ty jsme si právě projednali, a dále stanovisko k rezoluci. Hlasování v ITRE o našich eh, pozměňovacích návrhcích návrhy se bude odehrávat zítra. Pozměňovací návrhy rozpočtovému stanovisku, tedy rezoluci, budou do 3. září, to je pozítří v poledne. Hlasování v ITRE o rezoluci bude 25. září 2014, zhruba za tři týdny, a na plénu bude vše prohlasováno ve druhém říjnovém zasedání ve Štrasburku. Tady to druhé bude ve Štrasburku, první bude v Bruselu. Takže to je zatím eh, náš eh, provizorní časový plán. No a jistě se eh, všichni zítra setkáme u hlasování. Takže děkuji vám k tomuto bodu a dostáváme se k bodu dalšímu. A to je pan Goran Marby, který eh, předsedá orgánu eh, evropských regulátorů pro eh, elektronické komunikace, zkrátka BEREC. Jde o veli, velmi důležitou záležitost v rámci debaty o digitální agendy pro Evropskou unii. Čili děkuji vám za to, že jste mezi nás zavítali, zavítal. No a nyní je čas na vaši prezentaci. Děkuji, my právě pracujeme na tom, abychom tu prezentaci našli elektronicky pochopitelně. Já bych úvodem chtěl říci, že jsem velice poctěn tím, že jste mohu eh, předvést tuto prezentaci. Proč jsem zde? Eh, Berek eh, je de facto vaším dítětem. Jak víte, ta historie Beriklu začala dlouhou debatou o telekomunikačním balíčku a e, parlament a zejména výbor ITRE přišel s touto iniciativou. A já vám nyní chci složit účty e, z toho, co jsme zasud vykonali. Pokud se této prezentace týče, já bych začal takovým krátkým úvodem o tom, co je to Berek a jak eh, funguje, eh, poněvadž eh, jsou zde i poslanci zcela noví. Tak my máme 28 členských zemí, jsme regulátoři, čili nejsme zrovna moc populární v telekomunikačním odvětví v Evropě. Eh, dá se říci, že de facto nikdo s naší práci, prací není úplně spokojen, poněvadž my se snažíme eh, udržovat určitou rovnováhu mezi hráči na trhu a samozřejmě také eh, rovnováhu pro spotřebitele, pro které chceme vytvářet možnost volby. A to znamená, že se často střetáváme s operátory v monopolně naladěném trhu. Také máme mezi členy některé kandidátské země a momentálně do našich řad vstupuje Albánie. E, Berek, jeho úkolem je zajištění nezávislého, konzistentního a kvalitního elektronického komunikačního trhu pomocí regulace. A vzhledem k tomu, že jde také o spotřebitele, jsme ve velice zajímavém období, neboť dochází k proměnám na trhu v posledních pěti či deseti letech. Před pěti lety jsme nevěděli, co je to iPad, před deseti lety jsme nepoužívali Facebook a možná jsme ani nevěděli, co je to Skype. Takže eh, mění se krajina a mění se tedy celá, celý regulační rámec. E, fungujeme takto. Berek e, to je de facto e, několik orgánů a sice je to rada regulátorů, to je 28 členů a pozorovatelé. Dále máme takzvaný řídící výbor a ti se de facto starají o fungování úřadu Berek, který je v Rize. My zde máme celkem 27 lidí. Eh, jak vypadá naše fungování. Eh, my eh, de facto se stáváme s šéfu národních regulačních úřadů a máme zde velice demokratický systém. Já předsedám v roce 2014 a příštím bude paní Fatima Baros z Portugalska. Je to tedy rotace. A to znamená, e, že pro některé členské země to znamená, e, že budou mít stejně silný hlas v Bereku. Je to je důležité, abychom hlavně tedy řídili diskusy tak, jak se nám to daří v posledních letech. My čtyřikrát do roka pořádáme plenární zasedání a také máme skupinu expertů, kteří pro nás připravují podklady. My eh, také pracujeme na eh, pracovním plánu, aby každý věděl, co vlastně máme dělat. Takže co de facto děláme, co je obsahem naší práce. Jednoduše řečeno, snažíme se harmonizovat regulaci telekomunikačních trhů v Evropě. Je to velice zajímavé, eh, poněvadž eh, mezi českými zeměmi jsou výrazné rozdíly. Máme tady jiné operátory, jiné požadavky zákazníků, jiné produkty, jiné trhy, ale Eh, také třeba eh, kulturně a mentálně se trhy eh, liší, takže z toho se snažíme udělat co nejvíce. Během poslední finanční krize došlo k významným investicím do telekomunikací v mnohých českých zemích, zejména s tím, jak roste poptávka po rychlých datech. Čili toto je naše hlavní role. Také se snažíme eh, pomáhat eh, jednotlivým regulátorům a udržujeme také úzké vztahy s parlamentem a s komisí a já myslím, že tak bude v příštích letech pokračovat. Já jsem velice vděčný za to, eh, jak tedy úzce spolupracujeme na TSM a také děkuji vám za rozhodnutí, ke kterým jste dospěli během letošního roku. Hodně se hovoří o harmonizaci a jejím fungování v rámci EU. E, existuje několik málo věcí, e, několik málo způsobů, jak měřit úspěch a pokrok. E, máme zde postup podle článku 7 a mm, to je skutečně specifický postup tady je eh, to vlastně taky, že regulátoři jsou, eh, národní regulátoři jsou nezávislí a to znamená, že příliš nekomunikají s, vlastní, ne, s vlastními vládami, nejvíc přímo s komisí. Na základě toho se eh, rozhoduje a Berek se stará o případy, které komise označí jako takové, kde existují výrazné výrazné pochybnosti. No a Berek potom rozhoduje, jestli komise má nebo nemá pravdu. Musím říct, že eh, většina ohlášení, eh, která dostáváme, eh, tak tam se jedná o záležitosti harmonizace. Ve většině případů Berek zatím podpořil komisi, pokud se týče závažných pochybností v té či oné formě. Máme zde eh, ze stovek případů pouze pět, kdy eh, Berek eh, si myslí, že pochybnosti komise nejsou oprávněné. To samozřejmě je zajímavé vzhledem k tomu, že mnoho lidí si myslí, že harmonizace v Evropě nefunguje. Takže jaké jsou ty hlavní problémy pro 2014? Tak samozřejmě zde máme navrhovanou, navrhované nařízení o propojeném kontinentu a samozřejmě tady jsou zde otázky síťové neutrality a mezinárodního roamingu. Eh, komise, a to je mnoho let, eh, co předložila původní návrh, a my jsme jako Berek vždy tvrdili, že pokud se týče síťové neutrality, eh, tak eh, eh, my se domníváme, že otevřený internet je mimořádně důležitá záležitost pro občany a vlastně pro všechny v Evropě. Eh, čili eh, nám by mělo jít spíše o to, jak se dosahují efekty, spíše než o detaily, jak se k tomu dopracovat. Eh, mezinárodní roaming to je druhá otázka a my jsme velice rádi za návrh, který vyšel z tohoto parlamentu a nyní ho zpracováváme a těšíme se na další debatu, protože roaming je pro Evropany důležitá věc. Eh, mnoho lidé se také domnívá, eh, že eh, velice nezajímavá je věc, která se týče doporučení komise o relevantních trzích. Ale ono tak nezajímavé není. Operátoři si dnes uvědomují, že jim e, klesají příjmy z hovoru a naopak e, rostou příjmy z dat. Čili to je posun na trhu. A to znamená, že definice trhů do budoucna se musí také proměnit. A komise už letos navrhla Eh, něco, co jsme eh, schválili na našem červnovém plenárním zasedání. Takže komise si je této problematiky eh, vědoma. Tak a nyní, jak si stojí Evropa v mezinárodním srovnání? My jsme hodně debatovali o tom, jak měřit úspěch. Eh, upřímně řečeno, ty nejúspěšnější telekomunikační země na světě jsou většinou evropské. Eh, my jsme tedy eh, většinou dobří, ne všichni jsou lepší, ale většinou jsme na tom dobře. Statisticky se dá říci, že Berek se domnívá, že je třeba, aby si spotřebitel mohl vybrat. Čili je důležitá konkurence a to konkurence na evropské úrovni. O to nám jde. A jde nejenom tedy o to, aby si jednotlivý spotřebitel mohl vybrat mezi eh, broadbandem, pevným připojením a podobně. V průměru bych řekl, že evropský občan dostává eh, rychlejší připojení levněji než například Američan. Eh, to by neznamenalo, že eh, všechno je u nás rušové, eh, je ještě řada problémů, které se musí řešit, ale je třeba, abychom spolupracovali s parlamentem tak, abychom to mohli ještě dále všechno zlepšovat. Děkuji vám. Ano, děkuji vám za vaši prezentaci. A nyní bych požádal koordinátoři, koordinátory, aby se každý ve třech minutách vyjádřili. Pan Karim Krišianis za EPP. Ano, děkuji. To byl zajímavý přehled vaší činnosti a já mm, bych nechtěl využít čas, abych eh, mm, se k tomu vyjadřoval, ale mám spíš otázky. Vy jste zmínil neutralitu a mezinárodní roaming. Samozřejmě to jsou témata, která také nám leží na srdci a já teď bych se chtěl zeptat na tu neutralitu, neutralitu v sítě. My samozřejmě jako e, poslanci tak víme, že zde jsou různé zájmy, zájem prům, spotřebitele na jedné straně a potom zájem e, průmyslu, který říká, jak potom e, můžeme vydělat peníze, které potřebujeme na infrastrukturu. A jak vy vidíte toto, jak nastolit tu správnou rovnováhu. To znamená na jedné straně zachovat otevřenost sítě, tak jak si to přejeme, ale na druhé straně, abychom i um, ošetřili zájmy průmyslu, který chce investovat. Ano, děkuji. Já jsem plánoval tři minuty na každého koordinátora. Vy jste stručnější, děkuji za to. A Genrika za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit mateřštině rumunsky. Děkuji, pane předsedo. Pan nepřednášející v prezentaci jste zmínil, že většina evropských zemí má odlišnou úroveň hospodářské soutěže, tedy konkurence, ve srovnání s americkým eh, trhem. Teď 4G například eh, v dopise Nery Cruz se upozorňuje na skutečnost, že Evropa eh, musí se zabývat trhem s 4G z pohledu zájmu Eh, spotřebitelé a že například i podniky mají pouze 6% přístup ke 4G ve srovnání se Spojenými státy. A jeden z důvodů, proč je, že evropský trh selhal v tomto právě poněvadž členské státy eh, správně zorganizovaly přidělování spektra a regulační orgány eh, selhaly, nestimulovaly eh, podniky, aby investovali do nových technologií. A investice do nových technologií 4G Eh, vůbec eh, eh, nejsou podporovány, neexistují žádné motivace pro podniky, aby vyvíjeli technologie 4G. A takže bychom se měli zabývat tím, jak tedy potom i již vzhledem k tomu, že jsme selhali se 4G, tak bychom měli tedy teď se zabývat 5G a zde tedy regulační orgány by měly zváž, vážně přehodnotit svoje postoje tak, aby 5G eh, skutečně bylo eh, úspěšněji využíváno než 4G. Děkuji. A nyní měl pro mluvit pan Grobarček, ale snad zde není? Nebo je? Takže pan Tošanovský. Předsedo, já se pokusím zastoupit eh, kolega. Eh, tak, jak se projednával materiál právě o eh, rozšiřování a zvyšování přístupu a vysokorychlostního internetu, tady asi by bylo velmi dobré dostat podrobnou zprávu, jak skutečně se celý, po celé Evropě daří tento přístup, protože on je velmi nerovnoměrný. Víme, že některé země jsou tak, jak i vyplývá z těch eh, dat, které máme teď k dispozici. Některé jsou velmi popředu, jinde eh, se to nedaří a ta ukázka je i v tom, že eh, není asi problém ve velkých centrech, ale okolí právě velkých aglomerací tímto trpí Čili jaká je představa i jak pomoci, protože o tom byly i některé materiály, které jsme schvalovali ještě před volbami, eh, jak pomoci tomu, aby skutečně ten rozdíl nebyl tak eh, veliký nejen mezi zeměmi, ale hlavně eh, v jednotlivých oblastech, protože víme velmi dobře, že další rozvoj podnikání, podnikavosti lidí je velmi silně v současné době odvislý od eh, eh, přístupu k vysokorychlostnímu připojení. Děkuji. Děkuji. Frederika Federle. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za prezentaci. Zde padla celá řada otázek, které jsou důležité především pro ALDE v tomto výboru. Zde hovoříme o milionech ztrát právě kvůli tomu, že podniky nemají ten přístup. Například ve Švédsku e, máme tedy velké podniky, které mají problém s přístupem na celoevropský trh. A potom i eh, zde se hovoří o digitální éře a eh, přece to se eh, týká tedy mm, toho, že v podstatě všechno je vám bližší i přístup třeba ke službám jako zdravotnictví a tak dále, pokud máte přístup k, mm, k, mm, k spojení online. My ve Švédsku jsme vyčlenili hodně peněz na to, abychom i umožnili, eh, abychom dostali optické vlákno na venkov. A, eh, protože asi eh, v budoucnu, pokud nebudeme mít rychlý přístup k síti, tak nezajistíme rovný přístup občanů ke službám. A my máme Eh, tedy i oblasti třeba venková, kde máme 100% pokrytí optickým vláknem eh, na našich eh, ostrovech. Takže to je ta světlá stránka celé věci, ale Švédsko je velká země a máme i tak řadu problémů. A pokud my zde v parlamentu, tedy ani v radě, ani v komisi nejsme schopni takto pomoci jednotnému trhu, no tak Eh, potom, jak můžeme eh, mm, zvyšovat zaměstnanost v menších městech nebo na venkově a eh, mm, já bych tedy položil otázku spíše, mm, jaký si myslíte, že je hlavní úkol nového parlamentu? Jak Evropský parlament může pomoci tomu, aby se zlepšily veřejné i soukromé služby v Evropě? Děkuji. A za e paní Ernst. Ano, děkuji. Děkuji za eh, vaši prezentaci a mám na vás tři otázky. Ta první se eh, týká, týká fungování Bereku. Nás by zajímalo, jak eh, je vlastně transparentní ta konstrukce tedy těch expertní skupiny, jak se eh, dávají dohromady, jak jsou kontrolovány a jestli tedy existuje nějaký způsob eh, kontroly těho, tohoto fungování. Eh, druhý bod, na který se chci zeptat, a který tady teď vyplynul, jde tedy o to, jestli je správné harmonizovat, jestli je správné mít harmonizaci jako cíl, protože to samozřejmě sebou nese také určité problémy. A mě by zajímalo, jestli v těch vašich diskuzích hovoříte také o otázce osobních dat a jejich ochrany, jestli to tam hraje nějakou roli, jak s tím chcete v budoucnosti nakládat. A v té souvislosti, a to je třetí věc, by mě také zajímalo, zajímala neutralita sítí. My jsme o tom často hovořili tady v parlamentu protože to není dáno samo o sobě, jak ji můžeme zajistit. A to by mi stačilo. Děkuji. Děkuji. Já teď nevidím pana Turmese, který by hovořil za zelené, takže EFD. Pan Dario Tamburano. Ano, eh, já v podstatě eh, eh, bych chtěl hovořit na podobné téma eh, digitální agenda, což je další téma. Děkuji. To, to representative of BEREC is the first question of first round of questions and tak to bylo první kolo otázek a teď bychom vás rádi poprosili o odpovědi na tyto otázky. Děkuji, máte velkou důvěru v mé schopnosti že budu schopen na všechno odpovědět, protože ty otázky byly velmi kvalitní. Já jsem tím velmi eh, pozitivně eh, ohromen. Nejprve tady k té neutralitě sítě, co my si o to myslíme, co s tím chystáme dělat. My už jsme vydali oficiální stanovisko, kde říkáme, že jsme zastánci otevřeného internetu, aby si všichni mohli vybrat, co je pro ně nejvhodnější. A my tomu říkáme princip receive pace, tedy ten, který přijímá, eh, by za to měl platit. Není to tedy ten tradiční model, eh, kde eh, ten platí za všechny webové aplikace a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že vy platíte za internet, byste teď měli mít právo určovat v jaké formě to, v jakém formátu to dostanete. A samozřejmě velmi důležitá transparentnost, aby eh, ten eh, zákazník věděl, co přesně si kupuje. A to je úplně zásadní eh, věc. Bez transparentnosti to prostě není možné. Další věc, kterou tam říkáme, která souvisí s konkurencí, je to, že je potřeba, abychom eh, konkurenci tady umožnili. Říkali jsme to mnohokrát, teď to říkáme eh, opět, například se to týká služby Voice over eh, IP. Co se tedy stane, když má zákazník na vybranou, ten operátor řekne, že ty služby omezí, protože nechce přijít o zákazníky, kteří používají jeho tradiční služby a to bychom chtěli, eh, a to bychom chtěli zabránit. Měli bychom také mít možnost definovat, co to je přístup k internetu a to by mělo být na místní úrovni. Nemyslíme si, eh, že bychom měli všechno stanovat dopředu, ten internet se neustále mění, měli bychom tedy to monitorovat, měli bychom mít možnost koumat různé eh, business modely. Eh, víme, že kolikrát eh, ten operátor nabízí jak přístup, tak i ty různé služby. Kolikrát ale ten operátor nabízí jenom přístup, na infrastrukturu a ty služby potom eh, může nabízet kdokoliv. Ty mm, způsob podnikání se tedy liší. já upřímně řečeno si nemyslím, že internet, tak jak ho známe dnes, bude vypadat stejně za pět let. A když přijímáme pravidla legislativu, tak bychom na to měli také myslet, že bychom neměli bránit eh, různým možnostem budoucnosti. Bychom byli rádi, kdyby eh, chom se zaměřovali spíše na dopady eh, toho, čeho chceme dosáhnout, než na ty způsoby, jak k tomu dospět, protože nevíme, jak to přesně bude vypadat. Spektrum není součástí našich kompetencí, protože to spadá pod eh, komisi 4G. Ještě není tak rozvinuté v Evropě, ale Švédsko je dnes například eh, příkladem toho, kde téměř 100% všech domácností eh, už je pokryto připojením 4G. A podobně je to i v jiných zemích. Možná, že původně to se pomalu rozvíjelo ve Spojených státech, ale tam to také bylo způsobeno tím, že Eh, řada oblastí neměla 3G a celá řada tam lidí tedy byla spokojena s tím 3G. A v tom je tedy ten jediný rozdíl. A když co se týče spektra, tak to je teď věc, kterou mohou ovlivnit členské státy. A co se týče digitální dividendy, eh, to si s tím samozřejmě souvisí, ale není to součást našich kompetencí. Někdo tady hovořil o zprávě o připojení nebo přístupu k internetu na venkově. Těch zpráv je celá řada. Eh, my jsme také byrokraté, takže neustále vytváříme nějaké zprávy. Když budete mít nějaký konkrétní požadavek, tak vám můžeme poslat, co vás bude zajímat. Eh, také komise dělá zprávy týkající se jednotlivých zemí. Eh, ty státy sami vytvářejí své zprávy, které popisují současnou situaci. A Teď se dostávám k té otázce, co je nejdůležitější, aby udělal parlament. Já jsem velmi rád, že jste mi tu otázku položili, ale nebudu eh, na to odpovídat, protože já mám velký eh, eh, velkou důvěru ve vás jako volené zástupce občanů. Ale přesto, myslím si, že je důležité o věcech diskutovat. Já si myslím, že neustále důležité pro demokracii, pro vzdělávání, pro růst aby venkovské oblasti Evropy byly také pokryty připojením. A proto je potřeba o tom dále diskutovat. Takže možná moje odpověď je, abyste o tom dále diskutovali, eh, bez toho, abyste třeba eh, rozhodovali, jak přesně to bude vypadat. A teď se eh, dostávám k tomu fungování Bereku. My se snažíme, abychom byli co nejtransparentnější organizací, Eh, myslím, že se na to v poslední době daří čím dál tím více. A v říjnu budeme vést tady v Bruselu také eh, formální debatu zainteresovaných stran. Bude to přesně 16. října. Všechno vás na to srdečně zvu. Tam eh, budou také zástupci jednotlivých expertních skupin. Teď bude mít panel zasedání, které bude přesně stanovovat program Eh, spolupráce s národními regulátory a všechno, co vlastně děláme, tak je přístupné. Další věc, eh, která spadá do našich úkolů, je právě ochrana soukromých, no pardon, eh, osobních údajů. Všichni s tím přicházíme do styku ukládání dat například telekomunikačních firm. Určitě je to věc, kterou se zabýváme, i když na to samozřejmě můžeme mít různé názory. A potom zazněla otázka, jestli harmonizace e, funguje. Já už jsem v Bereku od roku 2010, předtím jsem byl také e, pracoval pro toho švédského regulátora. V té době jsme, jak víte, byli uprostřed hospodářské krize, což mělo obrovský dopad na e, hodně občanů v Evropě. A já si myslím, že to trochu pomohlo způsobu fungování takovýchto institucí. My o to neustále usilujeme, například tak, že neustále sledujeme, co dělají eh, v různých zemích. Víme, že všechny členské státy používají různé metody a to jim umožňuje se od sebe eh, učit. Ale nemůžeme říci, že jsme se vším spokojeni. Je potřeba pracovat na zlepšování. Můžeme se poučit také ze Spojených států nebo z azijských zemí. A potřebujeme, aby co nejvíce lidí co nejdříve mělo eh, super, rychlý, super rychlé širokopásné připojení. Um, Doufám, že tím jsem odpověděl na většinu otázek. Pokud jsem na něco zapomněl, tak, mi, tak mě na to upozorněte. Děkuji za vaše odpovědi a poznámky a teď budeme pokračovat v této diskuzi. Máme tady další zájemce o slovo. Pan Heckmark je první. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaši prezentaci. Já mám tři otázky. Ta první je následující. Pan Karins se o tom také zmiňoval. Vy jste um, nás vezal k tomu, abychom okomentovali vaše zprávy, ale já si myslím, že by bylo také dobře, eh, kdybyste se více zabývali eh, otázkou neutrality sítě, tedy že internet by měl být otevřený, ale to, to znamená také otevřený pro různé služby. Tady asi máme před sebou ještě hodně práce, abychom dosáhli naprosté jasnosti to se rozhodně bude promítat eh, do té debaty o nové legislativě, kterou tady teď vedeme. A teď eh, ještě srovnání mezi Evropou a Spojenými státy. Já se vždycky zdráhám nic takového srovnávat, protože to lidem umožňuje si vždycky vybrat eh, různé statistiky, které jim vyhovují a potom říkají, že buď jsme na tom dobře, nebo jsme na tom špatně. Ale ve skutečnosti si myslím, že ten obrázek je není úplně tak jednolitý. A já si myslím, že bychom měli odhalovat eh, ty slabiny, které mají. Máme stanoveny určité cíle a víme, že nevíme, jak přesná situace bude vypadat za pět let, ale měli bychom si minimálně definovat určité cíle, jako je kvalita, kvantita, rychlost, pokrytí a tak dále. Možná, že by bylo dobře, aby Berek vytvořil zprávu, která bude popisovat eh, tyto eh, slabiny a, ta, a tu konkurenci, které čelíme. A moje třetí poznámka se týká Bereku samotného. Zajímalo by mě, jaké zkušenosti máte z posledních eh, let s vaší činnosti. A co si myslíte, že by se mělo změnit, aby Perek měl možnost plně zúročit svůj potenciál jako, jako regulátor? Co byste si přál, aby se změnilo, abyste mohli lépe fungovat, eh, abyste mohli například lépe navrhovat eh, změny, abychom dosáhli jednotného digitálního trhu? Paní Tojre. Eh, moje otázka navazuje na poslední část předřečníka. A možná je to takové zvláštní, ale činnost Bereku vždycky eh, bylo něco, co jsme podporovali v parlamentu a nám šlo vždycky o rovnováhu mezi různými subjekty, které dohlížejí nad aplikací norem v této oblasti. A já bych se chtěla zeptat podle vás, tak jak jsme slyšeli, Berek aby mohl plně plnit své úkoly, tak eh, se ptám, co více by potřeboval třeba ve vztahu s komisí a s těmi národními regulačními orgány? Co byste potřebovali? Protože samozřejmě mm, eh, samozřejmě v rámci vašich kompetencí podle předpisu, ale tedy co by mohlo fungovat v tomto lépe? Co by mohlo fungovat lépe ve vztahu s národními orgány na straně jedné a s komisí na straně druhé? Takže já bych od vás očekávala neformální odpověď. Děkuji. Eneseni Krokba. Děkuji. Jsem rád, že jste přišel na zasedání našeho výboru. Víme, že svět eh, není eh, úplně eh, rovnoprávným místem zejména co se týče internetu. A mě by zajímala zejména otázka anonymity na internetu. Protože lidé, když eh, prohlížejí internet nebo si posílají e-maily nebo eh, nakupují v internetových obchodech, tak jsou neustále monitorováni. A někdo o nich pořád ukládá eh, osobní údaje, ať už jsou to vlády nebo komerční subjekty. A mě by zajímalo, jaký postoj má Berek k otázce anonymity dat a jestli bychom měli něco udělat pro to, abychom chránili soukromou sféru a anonymitu našich občanů. Děkuji. Děkuji, pan Telička. Děkuji, pane předsedo. Vy jste se zmiňoval o připravované legislativě související s neutralitou sítě a s roamingem. Já mm, naprosto respektuji to, co jste říkal ale víme, že vy jste eh, asociací nezávislých regulatorů. a my víme, že se blíží rozhovory s radou o této legislativě, brzy se bude konat zasedání trialogu. A mě by zajímalo, co říkají vaši členové o potížích, na které bychom mohli v radě narazit eh, při schvalování této legislativy. Jaké zvěsti kolují. Na co jste přišli, že by mohlo být problematické? Děkuji, paní Griffin. Hovořil jste o super eh, rychlém připojení za dostupné ceny. Mě by zajímalo, jak si budete definovat úspěch, eh, jaké budou ty eh, kvalitativní ukazatele toho přístupu pro všechny občany, pro například občany s postižením, ty z chudších eh, eh, rodin a tak dále. Děkuji. Pan Michal Boni, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za prezentaci. Dvě otázky. Za prvé, plně souhlasím, že bychom se měli vrátit k debatě o síťové neutralitě a měli bychom se pokusit o nalezení rovnováhy mezi očekáváním občanů, spotřebitelů a mezi možnostmi, které jsou důležité eh, pro firmy technicky i obchodně. Čili jak by to mělo vypadat. A druhá otázka eh, k vašemu výroku, že bychom potřebovali daleko agregovanější konkurenci když se podíváme na Evropu ve srovnání se jinými kontinenty, ano, tak to plně souhlasím, ale myslím, že bychom měli být daleko odvážnější, co se týče regulace. Potřebujeme konsolidaci, potřebujeme evropského regulátora, ne pouhou eh, organizaci regulátorů. Děkuji vám. Vidím, že nikdo další už se nehlásí do debaty. Ano, vy mě to velmi usnadňujete. Začal bych eh, konstatováním, že my děláme velice tlustou čáru, tlustou hranici mezi eh, vaší prací a mou prací. Eh, vy děláte, vy tedy vytváříte legislativu, a já jsem úředník, který eh, se snaží eh, co nejlepším způsobem tuto eh, legislativu používat v praxi. Já de facto tady vykonávám to, co vy jste si přece vzali. Pokud se týče debat o statistice a tak dále, já jsem o tom hovořil protože letos bude ještě hodně často řeč o různých srovnáních. A já eh, souhlasím s tím, že eh, jsou velké rozdíly mezi evropskými zeměmi a my se tím musíme zabývat. Pokud se týče eh, Bereku, a e, změn, které tedy vidíme, tak já si myslím, že v současné době e, probíhají na trhu velmi dramatické změny. My se tomu musíme přizpůsobit. Když nyní vstupujeme do 4G, e, což je velice důležité, zemina přístupnit to občanům, je to otázka distribuce a regulace spektra. Jak to dělat, jak tomu přistupovat. No. A ne všechno je tedy v našich eh, kompetencích. Eh, my často hovoříme o tom, jak to všechno svázat do balíčku. Eh, my, některé části jsou součástí legislativy o dušení vlastnictví. Když se tedy trošku ohlédneme, tak v roce 2002 jsme zdůraznili takzvanou střednědobou eh, strategii. A teď jsme to aktualizovali a říkáme tomu strategický výhled. Eh, v podstatě jde o to eh, odhadnout, jak se bude trh vyvíjet v příštích pár letech, poněvadž my to zkoumáme a skutečně se snažíme na to přijít. Když se vrátím eh, k debatě o eh, síťové neutralitě, eh, já myslím, že základním faktem je to, že my nevíme, jak ta síťová neutralita bude vypadat. My ve Švédsku právě ustavíme fórum pro všechny zainteresované strany, kde si to budeme vyjasňovat, tedy trh, infrastrukturu, spotřebitele, a e, snažíme se nějakým způsobem přijít na to, jak by měly vypadat e, potřeby všech zúčastněných stran a budeme v této debatě pokračovat do budoucna. E, zazněla tady otázka, jak spočítat úspěch. Já myslím, že to závisí na tom, jaké si stanovíte cíle. My si můžeme stanovit cíle velmi snadné a snadno je budeme plnit. Ovšem, já si myslím, že bylo správné, kdybyste eh, nám stanovovaly cíle, které jsou náročné a my tedy se budeme snažit jich dosáhnout s velkým nasazením. Všem eh, jediný, kdo tady eh, může eh, měřit úspěch, je Evropan. A já určitě nebudu tím, který bude rozhodovat tom, jestli jsme nebo nejsme úspěšní. Zaznělo tady eh, poznámka k našemu vztahu s komisí. My se neshodujeme vždy, poněvadž my jsme nezávislí experti. Kdykoliv eh, jsme požádáni o stanovisko, tak eh, skutečně se snažíme toto stanovisko říci a sformovat bez ohledu na to, kdo se právě ptá. A já myslím, že to bylo velice důležité rozhodnutí, když jste se rozhodli, že jste ustavili Berek. A stává se, že občas nesouhlasíme s komisí, občas nesouhlasíme s vámi, no ale to je de facto práce regulátora. Já to, co eh, říkám, to není pouze moje stanovisko, můj názor. Eh, my máme velice dobré pracovní vztahy s komisí, a proto si také můžeme dovolit občas nesouhlasit. A toto je de facto ta konstrukce, kterou jste tady uzákonili a vytvořili. My jsme s komisí debatovali už mnohokrát a e, my e, tedy debatujeme neustále. Co se agregace týče, Eh, energetický trh se velmi podobá trhu eh, telekomunikačnímu. Jde nám o fyzický přístup eh, z domu, z každé budovy. To je lokální záležitost. A jestliže tady si mám mít možnost vybrat, tak je to na energetické, energetickém trhu, tak je třeba, aby existoval regulator. My vycházíme ze situace, Eh, monopolní. Eh, tedy na většině trhu je to tak, eh, že se poskytuje infrastruktura a ten poskytovatel infrastruktury zároveň poskytuje službu. Ale na jiných trzích je to jinak, že každé patří někomu jinému. Čili my máme skutečně v některých státech opravdu rozdělené tyto role a jinde máme skutečně monopolní situace. A já si myslím, že je třeba tedy v té debatě eh, ohlednit obojí, eh, než tedy budeme schopni říci, že jedno je důležitější než druhé. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, za vaše vysvětlení, komentáře, za to, že jste mezi nás zavítal. My eh, velmi dobře víme, že Eh, spolupráce s vámi osobně a s Berekem je z hlediska Evropského parlamentu velice dobrá. No a přejeme vám mnoho úspěchů v práci s národními regulátory. A víme, že vaše práce lecos zjednodušuje. Děkuji vám. Tak a nyní se dostáváme k bodu číslo 6 a to je digitální agenda pro Evropu. Prezentaci provede generální ředitel Robert Medlin z Evropské komise. So, well, uh, <clears throat> uh, the digital agenda for you. Digitální agenda pro Evropu. Eh, cílem je eh, pomoci evropské ekonomice, evropským eh, firmám vstoupit do digitálního věku. My máme v rámci Evropě 2020 celkem šest hlavních iniciativ. Chceme, abychom zde měli chytrý, udržitelný a inkluzivní růst. E, tuto agendu má na starosti generální direktorát Komise pro komunikační sítě. Já vám, pane Merline, velice děkuji e, za to, že jste mezi nás zavítal, čili e, pan Robert Merlin z DG Connect. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi potěšením, že jsem se mohl vrátit eh, do tohoto nového výboru. Vidím zde eh, jak přátelé, tak také nové tváře a blahopřeji vám, eh, pane předsedo, k vaší funkci. V DG pracuje zhruba 1100 úředníků, zejména tedy v Bruselu a v Lucemburku. A Ehm, vy jste jako výbor i tedy naším hlavním partnerem v parlamentu. Inovace podle našeho názoru je eh, něčím, co vychází z Evropy, také za pomocí Evropské unie a našeho rozpočtu. A jestliže i trh a společnost je připraven, eh, tak to je vlastně to nejlepší, co může být digitální eh, část eh, je, tedy eh, má velký podíl na celkovém rozpočtu pro výzkum a vývoj. Nám jde o co nejplynulejší vývoj, tak jako se to povedlo vám, že tedy zcela Eh, hladce nahradil pan Juncker pana Baroza. No, kromě toho samozřejmě pracujeme na eh, dalších dávno plánových akcích, což je Digital Action Day koncem září. Dále zde máme ENISu, což je eh, bezpečnostní agentura, která zde bude zítra, tak my se s nimi sejdeme 1 října a pak máme ještě další, další akce, čili příštích několik týdnů bude přímo nabito různými akcemi. My eh, jsme eh, vypracovali čtyřstránkový dokument, který má k dispozici váš sekretariát, eh, abyste viděli, co děláme co máme, jaké jsou naše záměry. Pokud se týče regulatorní infrastruktury v oblasti širokopásmového připojení, eh, to tom se tady hovořilo před chvíli, tak tomu můžu říct toto. Co se infrastruktury týče, v současné komisi Eh, bylo úsilí, aby veškerá infrastruktura, která je potřebná, aby skutečně také fungovala veřejná i soukromá. A to se týkalo širokopásmého připojení nejenom ve městech, ale celoplošného. My eh, jsme se zabývali eh, v létě strategickými plány, jak zacelit ty poslední mezery pokrytí v pokrytí v pokrytí eh, rychlým širokopásmovým eh, připojením. Eh, zatím jsou obrovské regionální rozdíly a musíme říct, že pořád ještě, de facto jsme v uzavírání té propasti těch rozdílů vykonali teprve asi 20 když se to vyjádří eh, v penězích. Eh, není to jenom o penězích, je to také o vhodných projektech eh, v rámci EAF. Je to o zlepšování regulačního režimu, ale jde také o strategické problémy, že totiž nemáme dostatečný příliv investic tam, kde je potřebujeme. Čili to se týká jak infrastruktury, tak otázky společného trhu. Za druhé, co se týče širokopásmového připojení, k čemu, k čemu se to používá, tak nejenom, že si tady eh, předposíláme videa obrázky, ale využíváme ho také komerčně. Eh, širokopásmové připojení zlepšuje efektivitu podniků, škol a tak dále. A proto ten společný digitální trh musíme budovat rychleji. Eh, myslím, že eh, na tom se shodujeme také s panem Junkrem. Eh, nejde pouze o digitální trh a o přeshraniční trh. Tam jde také o skutečně hmotnou infrastrukturu prostě eh, hmotná dopravní infrastruktura také eh, napomáhá eh, tomu digitálnímu společnému trhu. Čili ten digitální trh je de facto de facto o tom, abychom se znovu podívali na fungování ekonomiky, ovšem z digitálního hlediska. Třetí věc, o které bych chtěl promluvit, je výzkum. A na tom nám záleží, jak vám, tak nám hodně. Horizont 2020 je eh, odlišnější, než jak eh, si lidé myslí. Čili tady jde o inovaci stejně jako o Blue Sky, research, tedy eh, teoretický výzkum. A je třeba, aby vše bylo použitelnější snáze pro všechny možné uživatele, malé podniky, velké podniky, jednotlivce. Vykonáno už bylo hodně, ale nemáme dosud eh, hotovo. Eh, tady je eh, riziko, abychom měli dostatek prostředků. My musíme říct, že už v roce 2014 máme určité potíže se splácením Mm, a v roce 2015 to bude ještě horší, poněvadž když lidem přislíbíte, že bude to či ono a e, pak tedy e, výzkumníci zjistí, že když dojde na splácení faktur, tak peníze nejsou, tak to je hodně nepříjemné. Já e, musím říci, že my můžeme pomocí digitálních inovací hodně hodně přispět k reindustrializaci Evropy, cloud computing, výroba čipů a tak dále eh, v rámci mimo jiné partnerství soukromého a veřejného sektoru. A tom jsme tady hodně, na tom jsme hodně pracovali v létě. Můžeme určitě dělat mnohem víc a lépe. Já bych tedy tuto prezentaci raději už eh, ukončil, poněvadž eh, de facto já zde mohu se zmínit pouze o nadpisech, aby tak řekl, a spíše bych odpověděl na otázky, které vás skutečně zajímají. Děkuji, pane generální řediteli. A nyní nejprve naši koordinátoři, pan Kristian Škarinš za EPP. Děkuji, děkuji za prezentaci. Všichni jsme rádi, že byla stručná to nebývá vždycky. Otázka digitálního jednotného trhu. Podle údajů, které jste poskytl, populace, která si kupuje online, je e, v průměru 47%. To je téměř cíl, kterého dosahujeme. Přeshraniční obchod e, je 12%, takže polovina. A e, cíle a malé střední podniky, které prodávají online, těch je méně než polovina našeho cíle. Takže jaké jsou překážky, které třeba eliminovat, aby se to vyřešilo. Děkuji. Děkuji. Nejprve schromážíme všechny otázky. Dan Nika za socialisty a demokraty. Pane generální řediteli, já jsem již položil otázku, která se týkala 4G. A chtěl bych slyšet, jak Eh, zajistit lepší penetraci širokého pásma na venkově. Evropa dosáhla pouze 6 celkového, celkového potenciálu trhu ze 4G. A slyšeli jsme odpověď od eh, osob zodpovědných za tuto oblast již, takže teď se ptám vás v rámci digitální agendy. Jak to vidíte se širokým pásmem? Je zbytečné hovořit o digitální agendě v Evropě obecně či detailně a především finanční prostředky vynaložené na digitální agendu, v podstatě to jsou peníze z regionálního rozvoje a každý region se rozhodne, zda chce uh, investovat do digitální agendy, ale my musíme vědět, kolik peněz se vynakládá na co a kolik se vynakládá na národní strategie. A jak je to s, e, potom s realizací jednotlivých rozhodnutí. Já myslím, že ani my nejsme konzultováni při přijímání takových rozhodnutí. Teď, pokud jde o digitální agendu a 4G, já se ptám, jak to funguje, když máte třeba mobil, který funguje na 4G, tak to není široké pásmo, to e, není tedy to není tedy mm, propojeno s eh, bezdrátovou technologií. Takže já se ptám do budoucna, jak to bude eh, s eh, jak budete spolupracovat s DG Connect a regiony? I přijmete nějakou strategii? Děkuji, kolegové. A nyní za EKR pan Tošenovský. Za slovo. Eh, já myslím, že já chtěl bych poděkovat za to dnešní vystoupení, které je po prázdninách jaksi první debatou o digitální eh, agendě. My jsme digitální agendu schvalovali někdy mm, na začátku léta nebo na, spíš na konci eh, jara, takže si myslím, že ještě úplně výsledky toho, kam jsme, jaká je odezva, na, všechno, na všechnu tu debatu i, i určité finanční prostředky, protože to se netýká jenom Horizonu, ale i Connecting Your Facility, který byl schvalován a e, i když byl snížen, tak přece jenom o některé prostředky dotýkající se digitální agendy tam přece jen zůstaly. Já bych se chtěl spíš zeptat, eh, kdy odhadujete, eh, kdy můžeme tuto debatu otevřít, kdy budeme mít výsledky, jestli se, od, eh, jestli se to, co jsme očekávali z hlediska digitální agendy, jestli se naplňuje, jestli se realizuje eh, jednak samozřejmě neutralita sítě, která je, je podmínkou, ale i určité představy vysokorychlostního eh, internetu, který by se měl co nejvíc eh, rozšířit po celém území. Kdy tedy odhadujete, kdy můžeme přistoupit k relevantní diskuzi, podařilo se, nepodařilo, protože i v některých oblastech jsou uvedeny, a to se týká právě Connecting Your Facility, určité data, kdy by mělo být dojít k přepočtení, zda se přesunou ty prostředky někam jinam na jiné aktivity, anebo zda zůstaneme v tom stávajícím běhu. Čili můj dotaz jednoduše, kdy vidíte vy Eh, časový prostor, kdybychom mohli vést relevantní debatu o skutečném dopadu, který jsme plánovali někdy na začátku letošního roku, protože myslím si, že přes ty prázdniny přece jenom eh, šíření internetu nebylo zase až tak divoké. Děkuji. Thank you very much. On behalf of ALDE, Mr. Federley of Mr. Děkuji za ALDE, pan Federle nebo pan Ansip. Ano. Pane předsedo, pane generální řediteli, za prvé bych chtěl poděkovat eh, místo předsedkyni Kresové a vám osobně za vynikající práci, protože my zde podporujeme Eh, digitální agendu, ale nicméně eh, musíme přijmout ještě další kroky, aby ten jednotný trh eh, byl plně funkční a aby skutečně se opíral o evropskou infrastrukturu, abychom i měli řádně zabezpečenou síťovou identitu. A co mě zde nehraje trochu, to znamená třeba my můžeme si kupovat letenky elektronicky, ale musíme je vytisknout a podepsat, pokud chceme je předložit eh, třeba tady příslušnému finančnímu oddělení v parlamentu. A já se ptám, proč nemůžeme třeba používat elektronickou podobu dokumentů, dokladů a mm, digitální podpisy zde v Evropském parlamentu? To všechno nám ukazuje, že ještě musíme hodně pracovat eh, na skutečné změně. Děkuji. Děkuji. Pan Sirikiotis. Pani Ernst za GUE. Dobře. Ne jako koordinátorka, ale jako pověřenkyně pro tyto otázky. Já mám dvě věci, které mě zajímají. Samozřejmě to, co jste tady obecně popsal, dává najevo, že teď se potýkám z jednou největších výzev v budoucnosti, a to jak z demografického, tak i z hospodářského hlediska, pokud máme eh, prosadit digitální agendu. A otázka je, jestli to je finančně únosné, protože například u nás máme velké deficity v oblasti širokopásmového připojení. A to má také existenciální dopady. Vy jste hovořil o problémy s financováním, o těch víme, víme, že to je omezeno, ale že to má také nějaké dopady. Když se podíváme na financování v příštích letech, kde tam vidíte největší problémy, které by mohly vzniknout v důsledku nedostatečných finančních prostředků? To je první otázka. A druhá otázka, jaké, eh, nebo jaké repetory může být. A ty druhá otázka, z této zprávy jsem vyčetla, že každý eh, rok sebou kybernetické útoky nebo kybernetická zločinnost nesou obrovské náklady. Je to v řádu miliard euro, o které v Evropě přicházíme. Takže otázka, bezpečnosti internetu a bezpečného podnikání a ochrany před kybernetickými zločiny. O tom byste nám také mohl něco říct. Děkuji. Teď za FT, ne, za zelené, za zelené tady nikdo není, jestli správně vidím. A teď pan Dario Tamborano za FD. Děkuji, Kolik minut máme k dispozici? My, koordinátoři, dvě nebo tři? Děkuji. Takže Eh, takže eh, zde se hovoří, že eh, zde v Evropě existuje takzvaný digital divide, velké rozdíly, například i v Evropě, kde nemáme třeba v řadě oblastí vůbec široké pásmo ani bezpečný nebo jistý přístup k sítím. Je to asymetrické a rychlost stahování dokumentů je skutečně hm, velice nízká, takže to brání šíření různých služeb, moderních služeb a i tedy digitalizaci e EU a takzvanou eh, digitální demokracii. To podkopává a práva uživatelů. Tudíž bychom měli mít přístup bottom-up, tak abychom eh, především do centra našeho zájmu dali lidi a aby ti mohli využívat tyto technologie. A zde e, tedy jsou to technologie e, takzvané poslední míle, takže to je e, velký problém. I je to problém třeba tedy, že by se zde mohly využívat stávající tedy typy různé infrastruktury vedení, ale bohužel zde jsou oligopoly jednotlivých těch providerů. Takový příklad, například v Římě doma, já tedy surfuji Hm, a to 23 eh, megabitů za eh, sekundu a za poloviční cenu. A to je cena, kterou nikdo jiný není možný, nemůže garantovat jinde v Itálii. A například v Bonze, což je malý ostrov, tak zde místní obec e, i nainstaloval široké pásmo a podporuje tedy e, e, tato řešení a to je potom efektivní. Za velice nízké náklady bychom mohli tedy i zrušit tu znevýhodněnost malých obcí na venkově a to bude ku prospěchu sektoru veřejného i soukromého. Děkuji. Was absolutely enough time, as you see. Čas nám vystačil. A teď tedy bude eh, příležitost na vaše odpovědi. Dovolte, abych na ty otázky odpověděl eh, možná ne v tom pořadí, v jakém byly položeny, takže odpovím nejprve na to, co zaznělo na závěr. Vím, že se hovořilo o mm, inkluzi, o rozdílech v digitální oblasti. Myslím, že to je jedna z těch věcí, na, které jsme v Evropě nejslabší nejslabší. Já cestuji do různých eh, států a tam vždycky vidím různá řešení, eh, které ty státy mají například tak eh, zavést připojení pro seniory nebo pro přestěhovalce a tak dále. To, co se snažíme dělat v našem posledním období, je spolupracovat s těmi, kteří na tom nejlépe, ta úspěšná řešení prosazovat i v jiných zemích. Možná, že víte, že komisařka Cruz eh, podporuje tento přístup eh, ze zdola. My eh, samozřejmě některým těm zemím můžeme říkat, toto jsou dobré nápady, využijte prostředku ze strukturálních fondů a zkuste se prosadit. Tak si myslím, že to nemůžeme všechno implementovat ze zhora přijetím nějaké nové legislativy. Měli bychom se spolehat na podporu ze zdola to, co bylo prodeno, eh, například tou legislativu nebo regulací, eh, eh, která je zná pod názvem SIVOS, mm, usilujeme o to, aby to všechno probíhalo mnohem transparentnějším způsobem, tak abychom odstranili ty velké rozdíly, které panují mezi oblastmi v digitál, digitálních záležitostech. Takže pokud se někdo rozhodne pro zavedení určitého určité technologie, tak ty prostředky proto měly být k dispozici. Čímž odpovídám i trochu na tu otázku, jestli ty prostředky ze strukturálních fondů k dispozici jsou. Teď se dostáváme na začátek období, kdy budeme vymáhat eh, ty nesprávně eh, vynaložené prostředky. Budeme se možná snažit převést některé ty prostředky eh, na projekty, které nebyly úspěšné a místní orgány by měly lépe vědět, jak mohou využívat prostředky na rozvoj venkova. Ehm, budou se to muset naučit, takže mm, se ty prostředky budou vracet zpátky do rozpočtu. Informační a komunikační technologie jsou teď eh, pevnou součástí eh, podpory ze strukturálních fondů. My doufáme, že to bude přes asi 4 až 5 toho celkového rozpočtu, tak pardon, tak tomu eh, bylo v tom posledním období, doufám, že to eh, stoupne na 8 až 9 procent v tom eh, nyní zač, zač, za, za počevším období. A doufám, že to budou peníze, které budou dobře vynaloženy. Není to ale jenom čistě interní problém, myslím, že jde spíše také o to, jak změnit mentality lidí. A ta další iniciativa, kterou bychom se chtěli zabývat, se netýká samozřejmě jenom parlamentu nebo výboru regionu, ekosoku a tak dále, ale chtěli bychom zlepšit povědomí o těchto mm, otázkách, o tom, jaké prostředky jsou k dispozici, pokud se proto někdo rozhodne. A pan Tošenovský o tom také hovořil. Myslím, že to souvisí s tou vizí infrastruktury eh, nadcházejícího předsedy komise Junckera s tím, na co by mělo jít těch 350 miliard euro, to nejsou nové prostředky, ale eh, měly by eh, jít na budování infrastruktury a potom také bude důležité, budou důležité ty prostředky, které jsou v programu CEF na širokopásmové připojení. Takže my se snažíme mobilizovat podporu těch eh, aktérů na místní úrovni, aby požadovali více prostředků a snažili se je více využívat. A teď k té otázce bezpečnosti, o čemž hovořila paní Ernst a pan Tošerovský, to je samozřejmě velmi klíčová věc. Eh, vy zítra tady budete mít eh, zástupce z Enizy, který vám o tom určitě řekne více, je to pan Helmbrecht. My se snažíme s NISO více spolupracovat, abychom eh, se otázkami kybernetické bezpečnosti eh, mohli více postavit. Myslím, že bychom se měli snažit podporovat také komerční platformy, které by byly eh, více odolné těmto útokům. Eh, abychom i tady měli vlastní eh, řešení a nebyli jenom závislí na mm, těchto službách, které jsou umístěny v Ázii nebo ve Spojených státech. Byli bychom rádi, abychom i my měli nějaký koordinační tým, který bude reagovat na eh, v případě takovýchto útoků. V každém případě to, co potřebujeme, více koordinace. Až dosud ani komerční subjekty, ale ani řada národních úřadů to nepodporovala. Ale během léta jste možná mohli vědět více informací nejenom o hrozbách takovýchto útoků ze strany různých zločinských organizací nebo možná i zločinných států, ale možná, že jste to mohli eh, vědět i v souvislosti s tím, že to požaduje celá řada podniků nebo asociací eh, průmyslových. Eh, snažíme se zlepšit koordinaci o NIS a doufám, že i parlament eh, bude mít v této věci značné ambice. EIDAS, o tom hovořil pan Encedis, eh, to já velmi eh, vítám, že teď mohu říci, že u EIDAS u toho legislativního návrhu to je navrženo a teď se pracuje na přijetí prováděcích aktů to načasování možná vypadá velmi volné, s tím, že to má přijít, eh, začít platit až za pár let, ale je potřeba přijmout všechno co nejdříve. Eh, to, aby všechno bylo elektronicky eh, přístupné, to myslím, že spíše úkolem tady vašich kvestorů parlamentu, ale já vím, o čem hovoříte. Já v Evropské komisi pořád musím spoustu dokumentů podepisovat ručně. A ta otázka, co se nám podařilo zlepšit. Eh, teď odpovídám eh, na otázku pana Ancipa. Ehm, myslím, že hlavní zásluhu na tom nese komisařka Cruz, ale měli bychom se zaměřit na ty plány eh, Jean-Claude Junckera, který hovoří o horizontálních otázkách. My jsme v minulosti se zaměřovali na ten digitální agendu, kterou měla na starosti komisařka Cruz a v těch příštích pěti letech by ten důraz měl být na tom, aby ta digitální dimenze se promítla do úplně všech portfolií, do úplně všech oblastí, a aby to tam stalo na prvním eh, místě. A bude to na právě evropských institucích, aby to prosadili. A teď se dostávám k panu Karinšovi, digitální jednotný trh. Proč lidé masově nejsou přítomni na mm, internetu? Myslím, že těch odpovědí eh, může být eh, celá řada. Když se zeptáme v různých průzkumech zákazníků, tak nám říkají, že se bojí například podvodu s platebními eh, kartami, že by někdo mohl okrást a také s tím, že jim eh, nebude doručeno to, co se koupili, že to někde narazí na nějaký logistický problém, nebo že nebudou moci to vrátit a tak dále. Takže to souvisí s právy spotřebitelů. A pokud se nám to podaří vyřešit, tak více lidí bude nakupovat na internetu. Ale aby také byla lepší nabídka na internetu, tak musíme nabízet Ehm, krátkodobou eh, okamžitě přístupnou pomoc pro malé středně velké podniky, aby nejenom mohli založit nějaké nové stránky, ale aby také se mohli rychle připravit na to, že to, že začnou více prodávat na internetu, tak to naprosto změní jejich model podnikání. Já si myslím, že malé středně velké podniky potřebují pomoc. My teď eh, provádíme pilotní projekty v některých regionech ve Španělsku Eh, ještě eh, v rámci stávající podpory z mm, sociálního fondu. Kolikrát jde opravdu jenom o několik set euro, nepotřebujete na to miliony. A eh, tím největším problémem v této oblasti je nalézt nějakého místního partnera, který by mohl pomoci těm podnikům v daném regionu. A například naši kolegové v TG Enterprise tomu říkají digitální vize. Doufám, že tím jsem odpověděl na ty otázky, které tady zazněly v tom prvním kole. Děkuji vám. Druhé kolo otázek. Pan Christian Eller je první na mém seznamu. Děkuji, pane předsedo. Abychom eh, se trochu eh, oživili, tak eh, chci ještě jednou zopakovat to, co říkala paní Ernst týkající se kybernetické bezpečnosti, protože víme, že to narazilo na to, že eh, se to mělo seškrtat, tyto prostředky těch asi 250 milionů. Eh, myslím, že i ostatní teď dospěli k tomu, jak eh, zásadní to je věc. Mám jednu strukturální otázku. Vy jste hovořil o infrastruktuře, o vztahu mezi možnostmi, které má komise a autonomí členských států. Jak si můžeme představit to, že ty prostředky z Connecting Europe a z digitální agenty eh, budou eh, co nejlépe využívány. Například v Německu eh, chceme rozšířit na 50 megabajtů, ale v Koreji na to mají mnohem více peněz. Víme, že v Evropě se potýkáme s tím, že tyto investice mohou přijít pouze ze soukromých Eh, zdrojů. Mě by zajímalo, jaké diskuze vedete s členskými státy o těchto věcech a jaký by vlastně mohl být pákový efekt těchto prostředků z Connecting Europe, aby to eh, potom také vyvolalo eh, dostatek zájmu investorů ze soukromé sféry. Děkuji vám a Nyní dávám slovo panu Riketovi. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, řediteli, já mám několik eh, velmi stručných eh, jasně formálních otázek. Vy jste hovořil o problémech s investicemi do infrastruktury, říkal jste, že je to zásadní, s tím, že je potřeba využívat ty nové finanční inovativní nástroje, například eh, související s eh, Evropskou investiční bankou a také s Connecting Europe Facility. v rámci toho nového rámce. Teď jsme v té první fázi, kdy máme 250 milionů eh, k dispozici na tyto účely do roku 2000. Do roku 2016 a mě by teď zajímalo, jestli ty připravené projekty eh, eh, mohou být pokryty z vydání těch eh, eurobondů a jestli to bude dostatečné. Zajímalo by mě také využití toho pákového efektu v případě podpory investic projektů z Connecting Europe Facility. Děkuji, paní Toyer. Grazie Presidente, eh, grazie signor Direttore per la sua ilustrazione. Děkuji pane řediteli za mm, eh, tu ochotu hm, zabývat se otázkami. Já mám takovou praktickou otázku, konkrétní. To vychází z toho, z té možnosti využívat hm, těch málo zdrojů, které máme v Evropě, Mm, které jsou, ale eh, v sumě dost eh, významné, i když ne dostačující na investice. A já se ptám, jak bychom mohli pomoci členským státům a mm, těm místním orgánům a tak, aby mohli eh, efektivně využívat evropské zdroje, ať jde o investice například, ať jde o aplikaci nových služeb, digitálních služeb, jako digital jobs třeba. Máme strukturální fondy, které mm, jsou jim dány k dispozici. A takže jak by je mohli čerpat pro tyto investice? A zde my Samozřejmě bychom měli eh, z parlamentu eh, zde apelovat na to, eh, aby to také byla jedna z priorit těchto fondů. A tyto jsou velice důležité pro lokální rozvoj. Já tedy si kladu otázku. Je pravda, že byste řekl, že to přešlo z pěti na šest, teď možná na devět, ale eh, stejně eh, jde o mm, zdroje, které jsou omezené, takže by se měly využívat efektivně a zde budou eh, se předkládat různé projekty, třeba DG Regio nebo dalším a já se ptám, jak tedy zde bude existovat taková koordinace, takový interface tak aby byly využity vaše, eh, vaše know-how eh, ohledně eh, využívání těchto prostředků. Jak jsem řekla, třeba se na to mohou využívat i strukturální fondy. Takže jasně, Jaké jsou vztahy mezi DG Regio, DG Connect, tedy mezi těmito dvěmi DG komise a jak vy se koordinujete, abyste mohli pomoci třeba těm místním orgánům, aby efektivně mohli používat tyto prostředky? Tedy jaká e, zde spolupráce, spolupráce mezi vámi existuje a co my z parlamentu bychom mohli udělat, e, abychom třeba apelovali na to, aby ta nadcházející eh, komise eh, mm, zajistila větší synergii těchto kompetencí jednotlivých DG. Děkuji, paní Toja. Henkel Teď eh, je na řadě pan Henkel. Děkuji. Já jsem v tomto odvětví strávil většinu svého života. A teď bych se chtěl vyjádřit této, tomuto materiálu, který jste tady nechal rozdat. Tady máte otázku, jak jsme na tom. Mě by zajímalo, proč se tolik zaměřujete eh, na to, jaké procento populace kupuje na internetu, nebo kolik podniků nabízí na internetu. Nevím, jestli je to úplně relevantní. Neměli bychom se spíše ptát eh, více otázek týkajících se vládních úřadů nebo zdraví a tak dále. A Myslím, že bychom také měli jít sami příkladem, a už to tady zaznělo od e, mého kolegy, který hovořil o úhradě výdajů tady v parlamentu například. A já si myslím, že i vlády členských států by měly příkladem při používání digitálních e, technologií. A moje poslední otázka se týká srovnání těch různých cílů. Samozřejmě, že je dobře mít nějaké cíle, ale já vůbec nemám eh, představu o tom, jestli to jsou ambiciozní cíle nebo ne. Bylo už eh, tady řečeno, že některé eh, údaje o tom, že například občané nevyužívají tolik elektronické formuláře. Mě by zajímalo, jestli máme nějakou možnost se porovnat se zbytkem světa v těchto věcech, jako jsou například Spojené státy nebo je východní Asie, Japonsko, Indie nebo Čína. Děkuji. A nyní je na řadě paní Kostet. Pane předsedo, já bych nejprve chtěla poděkovat eh, panu generální řediteli eh, Madelanovi za práci, kterou eh, odvádí v oblasti digitální. Ale moje poznámka jde s ní směrem jako to, co říkala paní Toja. Jde tedy o využití strukturálních fondů pro povzbuzení členských států a místních eh, samozpráv proto, aby eh, více bojovali proti tomu nedostatečnému pokrytí digitálními službami v některých oblastech. To si myslím, že je hlavní problém, protože tady eh, je určité procento, nebo by mělo být určité procento prostředků, které by povinně šlo na ten boj proti nedostatečnému využívání digitálních technologií. A teď té kybernetické bezpečnosti a například k tomu, jaký to má dopad na soukromý život. Máme tady malé střední podniky, které se tomu začínají věnovat a které se dnes ptají, k tomu, že tady je ta hrozba útoku a že to má větší vliv na životy starších občanů, ale mají také pocit, že i mezi mladou generací to až tak rozšířeno není, protože mezi mladými jde hlavně o to, jak být co nejvíce přítomen a vidět na internetu. A ať už se stane cokoliv, tak eh, to není až tak eh, velký problém. Jim jde nejvíce, aby byli co nejvíce vidět, aby se o nich mluvilo. A právě ta, to vnímání těch bezpečnostních hrozeb tady není úplně e, reálné. A proto některé eh, malé středněké podniky hovoří o tom, že je potřeba více pracovat na eh, zajištění bezpečnosti osobních údajů, ale otázkou je, jestli už eh, není moc pozdě. A možná, že to odrazuje některé ty menší podniky. Takže jak bychom je mohli podpořit, jak bychom mohli podpořit inovace v této oblasti, protože bez toho by mohlo dojít k některým extrémům, ale jinak si myslím, že to je eh, generační problém a zajímalo by mě, jestli se tu otázkou také zabýváte. Děkuji, pan Sorino. Děkuji, pane předsedo. Digitální agenda je velmi technická, používá se tam řada termínů, hovoří se o různých technologiích ale já souhlasím s těmi, kteří říkají, že to je obrovská příležitost pro Evropskou unii. Je to příležitost, jak rozvíjet eh, i další ekonomické a sociální oblasti. A to velmi úspěšně. Má to vliv na celou řadu oblastí. Dopadá to vlastně na všechny vrstvy společnosti a proto si myslím, že bychom tady měli bojovat proti nerovnosti. O to tady jde zejména. nemělo by docházet eh, k vyloučení. Ti, kteří jsou dobře kvalifikovaní a jsou na to dobře připravení, tak z té digitální agendy budou mít největší prospěch. A my bychom měli myslet na ty nejslabší, kteří na to až tak připraveni nejsou. A proč vás chci zeptat, jestli si myslíte, že na politické úrovni existuje podpora pro to, abychom se na to dívali i z tohoto pohledu. Se podíváme na ten model, který máme v evropských institucích nebo v Evropské komisi, tak ten neumožňuje to nějakým způsobem účinně řešit, protože to spadá do jednoho z těch portfolií, které jsou v komisi, podobně je to s vědou a výzkumem, s energetikou a tak dále. Já chápu, že je to velmi obtížná otázka, ale možná, že by se měl trošku přeskupit ty eh, portfolie nebo ty mandáty v rámci komise, abychom podpořili digitální agendu. Pan Telička. Já jsem novým poslancem. Velmi mě potěšilo, co říká kolega Ancip o administraci tady v parlamentu, ale vzhledem tomu, že jsem v minulosti s komisí pracoval, tak si myslím, že i komise na tom není úplně špatně. Roberte, ty jsi také v minulosti byl ve vedení eh, Sanko, a když se podíváme na tento leták, který jsme teď od vás dostali, tak tady se říká, že dosažení digitální agendy a jejich cílů by mohlo vést k novým inovativním, inovativním službám, jako je e-health a tak dále. A já si myslím, že to je součástí digitální agendy. Možná, že to je jenom e, eh, nepřišvodná formulace. A e, také e, jste říkal, že bychom se na to měli dívat s čerstvým pohledem a být ambiciozní. Mě by zajímalo, co se může udělat na evropské úrovni za využití kompetencí, které EU má, abychom posílili zavádění e-health nebo elektronického zdravotnictví ve členských státech. Mě by zajímalo, jaké by měly být naše ambice a jak bychom mohli dosáhnout toho, abychom systematicky snižovali náklady a přitom usnadňovali život celé řadě lidí. Děkuji, pan Boul. present or not, not present anymore. Tady není, tak eh, paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu eh, řediteli za jeho prezentaci. Možná, že se eh, budu opakovat, ale já souhlasím s tím, že to je velmi důležitá věc. Teď mohu citovat z toho materiálu, který jste nám dal. Vy tady citujete některé údaje, že do roku 2020 se zvednou potřeby na eh, zajištění této oblasti. Pořád se hovoří o vysoké nezaměstnanosti, zejména mezi mladými, a proto by mě zajímalo, co můžeme v Evropě udělat pro to, abychom zajistili nedostatek eh, kvalifikovaných pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Elektronické obchodování, to je často zmiňováno, to je moje další otázka. Když se podíváme, jak to přesně vypadá v reálném životě, tak zjistíme, že celá řada firm má problém eh, prodávat nebo nabízet své výrobky v zahraničí, v EU, anebo že zákazníci se také potýkají s problémy, jak si něco koupit v jiné zemi. A proto eh, bych chtěla vědět, co děláme proto, aby evropští občané mohli prodávat kdekoliv chtějí a stejně tak, aby spotřebitelé mohli nakupovat odkudkoliv. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji vám, madam. Paní Speraky. Oh, thank you very much. I am very new here. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji panu eh, řediteli za prezentaci. Eh, já bych přidala jeden politický komentář. Mě by zajímalo, zda musíme začít od začátku, od A, poněvadž eh, Evropská unie musí oproti třeba Spojeným státům překonávat velkou fragmentaci vlastního trhu inovace a komercializace eh, se děje hlavně ve Spojených státech, kde nové produkty mají k dispozici trh 300 eh, milionů obyvatel. Kdybychom v Evropě měli takový společný trh, eh, pak bychom měli 500 milionů spotřebitelů, téměř dvojnásobek. Čili já si myslím, že si musíme pospíšit, že musíme překonat odpor členských zemí a odpor několika velkých hráčů, kteří mohou uvolnění situace jedině ztratit. Ano, děkuji. Paní Beres nás právě opustila. Tak, možná, že se nám ještě vrátí. Mezitím dám slovo panu Ečeníkovi. Děkuji vám. Děkuji eh, za eh, vaši přítomnost a za odpověď na naše otázky. Já poněkud pochybuji, že by Evropská unie byla schopná vyřešit problémy, které se týkají internetové obchodování. Já jsem Eh, de facto nedávno nakupoval eh, co si se španělského Amazonu, takže ty hranice snad pro přeshraniční obchodování nejsou velkým problémem, ale eh, mě by zajímala jiná věc. A sice, jak je to s výrobou mikroprocesorů, které jsou srdcem každého počítače? Zdá se, že Evropa je skutečně daleko vzadu za Spojenými státy. A myslím si, že je třeba eh, budovat komplexnější, větší eh, eh, průmyslové odvětví, tak abychom je dohnali. Čili Evropská komise má určitý plán vyrovnat se Spojeným státům nebo dokonce i Číně, která je schopna vyrábět stále rychlejší procesory a to je samozřejmě naprosto zásadní věc eh, pro počítače. Děkuji, paní Kapel. Eh, vážené pane předsedo, pane generální tajemníku, my jsme eh, se dnes v debatě o rozpočtu doslechli, že nám chybí zhruba 10 prostředků na vývoj a výzkum a to se určitě projeví také v digitální agendě. Vy sám jste řekl, pane generální řediteli, že není dostatek finančních prostředků z privátní sféry pro budování infrastruktury. Otázka, pokusí se vaše DG přijít s opatřeními k tomu, aby získalo privátní investory a pokud ano, eh, tak jaká opatření by to měla být, případně ve spolupráci s jinými DG, poněvadž eh, pokud eh, jsem správně rozuměla předsedovi komise, měl by právě tady být kladen důraz tedy na zapojení privátních investic. Děkuji, pan Martin. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Jenom jsem chtěl upozornit eh, našeho hosta na přístup Evropské investiční banky, pokud jde o různé projekty. Eh, to znamená, eh, Eh, tedy eh, ztráta ratingu a to nenahrává evropským projektům, například především v očích eh, soukromých investorů, což i vlastně je mm, překážkou pro činnost Centra, Evropské investiční banky, která již nehraje roli katalyzátoru a v podstatě to i brání soukromým investicím a banka sama o sobě není tou hnací silou toho evropského projektu. Já se ptám, zda komise jestli vědoma mm, toho, jak se ponížila role eh, investiční banky a hm, co s tím udělá ta, proto, aby Evropská investiční banka skutečně hrála roli, kterou má a teď především v době, kdy Evropa prochází bezprecedentní krizí. Děkuji vám. Tím jsme dospěli ke konci přihlášení do debaty. Paní Beres tady stále nemáme. Takže teď eh, Eh, kdybyste se mohl vyjádřit k některým z našich otázek, eh, byly tady eh, mnohé velmi, velmi podrobné, tak já bych navázal na pana Matána a propojil s dalšími otázkami, které vlastně na začátku, poněvadž to je de facto takový kruh. A sice o tom, jak se spojit DG Connect, Telekom, a e, DDEIB. E, Takže e, existuje tady nějaký plán? Já myslím, že ano. Kolik to je z hlavy, to nevím, mohu vám to sdělit dodatečně e-mailem. Ale k otázce pana Martana mám dojem, že jednotliví členové týmu EIB Eh, mají možná eh, takový ne vždy šťastnou ruku ve, vý, eh, ve výběru incentiv. Takže pro EIB třeba série malých projektů anebo určité riziko je něčím, co je tady nepřiláká. Takže já bych nerad tu banku Eh, popisoval nebo charakterizoval jako někoho, kdo stojí v cestě nebo naopak napomáhá. Prostě eh, podstatné je, abychom našli způsob, jak v příštích eh, roce či dvou byli schopni uskutečnit pilotní projekty. Tady je otázka toho, jestli se nám podaří znásobit jaksi pákovým efektem ty prostředky, které máme na výstavbu broadbandu. Čili e, tolik souhrně k všem těm investičním otázkám. Dále pan Eli eh, hovořil o dalších eh, rizicích a to jsou strukturální fondy a regulační rámec. Eh, to jsou určité eh, hrozby, eh, jak o nich hovořili někteří řečníci. Dále tady zazněla otázka, zda interně spolupracujeme. Samozřejmě ano, v rámci byrokracie se vždy spolupracuje a snažíme se, aby to fungovalo co nejlépe. Například máme kolegy v týmu JRC, kteří nám pomáhají Eh, vybíráte vhodné regiony. Eh, v DG Employment se pracuje na struktuře vzdělanosti, pracujeme také s DG Enterprise a tak dále, čili eh, tady je skutečně široká spolupráce a já věřím, že se dá zde leco ještě zlepšit. A myslím, že lidé o tom také uvažují, zcela aktivně se tím zabývají. Já doufám, že způsob, jak to změnit, je změnit požadavky příjemců. My hovoříme eh, pravidelně s ministry financí a s ministry zodpovědnými eh, za výstavbu infrastruktury, že je eh, třeba, aby brali více v úvahu tématiku informačních a komunikačních technologií. Čili já si myslím, že nám se eh, nepodaří zdvojnásobit eh, úsilí v oblasti IKT, eh, ale začneme, začínáme už nyní spolupracovat s Ekosokem a s výborem regionu, tak aby se nám podařilo identifikovat ty opravdu nejdůležitější oblasti. Co je nejdůležitější, chceme, aby lidé měli vhodné vzdělání, tedy jednotliv, vzdělané jednotlivce, abychom měli, a to začíná už na základních školách. Dále je třeba eh, mít eh, schopnější podnikatele, kteří se v tom vyznají a také je třeba, aby eh, lidem byla poskytována pomoc na místě. No a v neposlední řadě je třeba, aby místní úřady a také národní strategové měli k dispozici nástroje, kde pomocí níž budou moci eh, rozhodnout, co se dá eh, ještě dělat. Je to otázka, je to oblast, která je poměrně komplexní, určitě to ještě eh, bude nějakou dobu trvat, ale postupujeme. Pokud se týče regulace, tak ano, TSM tady eh, je, ovšem to, jak se přijímají návrhy, to ještě eh, neříká nic tam, jak to nakonec dopadne. My doufáme, že právě v této oblasti se projeví první výsledky práce tohoto nového parlamentu, ale eh, samozřejmě Eh, bude záležet také na nové komisi. K panu Henklové, eh, to byla ta otázka o výkonnostních ukazatelích. Ano, my jsme, eh, my třeba máme data za rok 2010, někdy i novější, ale já věřím, že i tady se to dá zlepšovat. Já tedy doufám, že Eh, tím, jak dojde k přechodu na novou komisi a novému eh, přehodnocení digitální agendy, že se zde eh, leco posune. Také jste se ještě ptal, v jakých oblastech už jsme, se nám podařilo jak si být příkladem. Já tady nemám rád takovéto otázky, ale jeden příklad vám uvedu když eh, se podíváte na eh, linky, eh, je tam website DG iWorking a zde je detailně rozepsáno, jaké vlivy a dopady má naše práce, jaké zdroje jsme k tomu přidělili a tak dále. Čili tam skutečně eh, se dozvíte více a také to můžete komentovat a dávat nám doporučení. Momentálně ty detaily, které tam jsou, eh, jsou z července. A za druhé, eh, bude eh, příště, tady, eh, tady ta příští komise bude eh, schopna nebo poskytne tyto linky ve formátu vhodném pro tablety. A to další otázka, pokud se týče toho elektronického e-procurementu, Eh, tak eh, budeme se zlepšovat v komisi. Paní eh, Grostet řekla, ano, použila slovo ampose, ale komise nikomu nic nepnucuje. My si vždycky stanovíme nějaký cíl, například cíl pro koncentraci a potom doufáme, že bude následován tento cíl. No, možná že tedy eh, my nemáme vždy prostředky, abychom eh, si vynutili eh, to, co bychom si přáli, ale my chceme raději pracovat s konsenzem, nikoli s vnucováním. Když se podíváme na debatu na, na KNIS, tak zase otázka, můžeme žádat, aby Firmy spolupracovaly eh, s úřady v případě kybernetických ataků? Ano, jistě. Nebo eh, také pokud eh, jsou ohroženy členské státy tím kybernetickým způsobem. Všem otázka je, nakolik tlačit, nakolik vyžadovat a vynucovat. No. Paní Grostec se dále ptala, zda Eh, mám eh, tady mm, eh, nějaký, mm, zase rýsuje nějaké mm, vyrovnání nebo konsensus mezi starší a mladší generací, pokud se týče soukromí na internetu. No, to je, to je těžko říct. Tady eh, postoje se mění poměrně rychle během pěti, šesti eh, let. Je to také otázka módních trendů, jako třeba eh, Facebook byl velice v kurzu a teď už není u takových pěti, šestiletých třeba. No a Otázka je také, jaké to může mít další vedlejší efekty, to, co zveřejníme na internetu. Čili eh, já si myslím, že eh, není pravda, že by si mladí nepřáli soukromí, ale chtějí být prostě přítomní na internetu. No, samozřejmě eh, na internetu je třeba se umět pohybovat, jinak se napáhá spoustu škod. Čili já si myslím, že pokud se týče pokud se týče eh, nabídek na internetu, tak to, eh, i když eh, chceme zachovat soukromí na internetu, tak prostě ty různé nabídky je třeba jenom vhodným způsobem formulovat. Čili abychom, abychom tady, je to podobné jako v supermarketu, buď to Eh, si koupíte něco, co je levné, anebo něco, co má svoji kvalitu a hodnotu. K panu Taličkovi. Ano, souhlasím, že zdravotnická agenda k tomu všemu patří a my máme tedy eh, určitý úspěch, který jsme zaznamenali a to je inovační partnerství pro eh, aktivní zdraví a to je dobrý příklad. Jak hm, si tady můžeme počínat ještě lépe v otázce digitálního zdraví. Já jsem si, pokud se týče zdravotnických služeb, měli bychom se snažit, aby eh, lékaři eh, zacházeli s eh, daty svých pacientů jako s daty soukromými. My jsme měli nedávno debatu ve Velké Británii a e, tam se konstatovalo, že největší, nej, největší problém je tedy to, jak lékaři přímo v ordinaci zacházejí s těmito údaji. No a další problém je e, finální verze e, debat, tedy dat o Eh, tedy ochránění eh, soukromých eh, dát o zdraví versus jejich používání pro statistické údaje a zdravotnický výzkum. Já samozřejmě chci, aby moje data, pokud jsou digitalizována, eh, tak aby k nim byl omezený přístup, třeba zdravotní pojišťovny a podobně. A je otázka, jak to správně nastavit, to zatím nemáme. Eh, například eh, pokud se týče registrace, registrace pacientů s rakovinou, no tak to bylo jednoduché, to šlo o podepsání papíru. Ale teď eh, se to shromažďuje online a eh, otázka tedy je, že prostě pořád není jasné, jak to, jak to uspořádat. Tak a já mám ještě dvě otázky. Eh, paní Dani a paní Spiraky položili zajímavé podobné otázky. To byly, se týkalo tady velikosti trhu. Eh, pokud bychom měli eh, trh eh, půl miliardy lidí, kde tedy nemáme jeden jediný jazyk, dokonce ani dva jazyky, jak je to ve Spojených státech, tak my opravdu potřebujeme investovat více do strojových překladů v Evropě. Zatím tedy ty překlady, překladové překládací stroje se Eh, soustředují na ty hlavní světové jazyky, a to znamená, abychom to s tím pohnali, pohnuli, eh, tak to by si vžádalo ještě hodně velké investice. No a jinak eh, pokud se týče velkých globálních poskytovatelů online služeb, takže to je, my, my jim věříme, že to jsou velké firmy, které známe a oni skutečně vytvářejí eh, systémy, které eh, poskytují i nám a spotřebitelům eh, větší jistotu, lepší informace. A samozřejmě důležité je, aby ta jistota na internetu se také eh, týkala toho, eh, jaké, eh, jaký zákon na ochranu spotřebitele bude platit v mezinárodním obchodě. Tak a pokud se týče reindustrializace, ano, tak to je velmi důležitá věc. Já myslím, že v Evropě by se mělo vyrábět více čipů, více RC, a tak dále. Ale všechny, mm, všechna ta partnerství Eh, soukromého a eh, veřejného sektoru, tak to se právě týká těchto oblastí. Na eh, to mm, se máme soustředovat více a pan Juncker se vyjádřil také v tomto smyslu. Tak a pokud se týče těch Eh, peněz, eh, tak ano, třeba v našem DG, pokud eh, nedostaneme více prostředků, tak do Vánoc nám bude chybět 150 milionů a to znamená, bude mít spoždění a to bude znamenat ještě úroky z prodlení, přenesení do roku 2015, ale v roce 2015 už taky máme značné škrty. Takže my Eh, takovýmto eh, způsobem je, ten, ten, ten způsob eh, prostě povede k tomu, že se budeme neustále neustále pohybovat kdesi na okraji, na pokraji bankrotu. Čili teď jsme na tom špatně a v roce 15 na tom budeme hůř. Takže děkuji vám. A jenom bych vám chtěl ještě připomenout, že digitální agenda zaujímá významné místo v práci našeho výboru a tak tomu bude i v příštích měsících, v příštích týdnech. Já vám všem děkuji za debatu, za otázky a myslím, že eh, bychom eh, měli našim eh, hostům poděkovat potlestem pan Malby a pan Medelin, takže tento potlesk patří oběma. Teď se dostáváme k poslednímu bodu dnešního programu. Dnešního odpoledne tedy. Což je eh, konference OSN v roce 2014 COP20 v Limě v Peru. Máme eh, se podívat na návrh usnesení dnes. Návrh usnesení. Asi, jak dobře víte, přátelé, to e, sice můžete svobodně opustit sál, ale prosím v poklidu protože my pokračujeme. Dobře, takže jak asi dobře víte, delegace ITRE Envy se zúčastní konference OSN o změně klimatu v Limě a v součástí přípravy na vyjednávání parlament eh, připravil návrh usnesení. Já jsem byl požádán zde výborem ITRE, abych připravil něco, co bych nazval příspěvkem k přípravě návrhu usnesení. To je usnesení, které připravuje výbor ENVY. To je v kompetenci výboru ENVY. Ale i my bychom se k tomu rádi vyjádřili. Obecně řečeno je evidentní, že úspěšný boj proti změně klimatu eh, se musí opírat o kolektivní přístup a kolektivní celosvětové aktivity. Víme, že Evropa by chtěla být lídrem, ale všechny země musí eh, se podílet na Eh, snižování emisí. To je přece eh, globální problém, globální hrozba, to není lokální hrozba. Eh, jako například tedy kyselé deště, to byla typicky lokální hrozba. Zmírnění změn klimatu a s tím spojené technologie a průmysly, průmysl jsou příležitostí pro růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Samozřejmě je pravda, to ano, ale Nejprve musíme mít společný přístup, to znamená na celé planetě se musíme dohodnout, a nejenom Evropská unie. Tento návrh se stává ze tří kapitol. Průmysl a konkurenceschopnost, první kapitola, za druhé výzkum a inovace a za třetí energetická politika. První kapitola, první část, průmysl a konkurenceschopnost. Ano, technologický pokrok. To je základní předpoklad. A i e, e, zde v našem návrhu vysvětlujeme, že trhy by měly spravedlivě umožnit penetraci těchto ekologických technologií a abychom zabránili tomu, že ty emise uhlíku se přesunou jinam, takzvaný carbon leakage, a musíme zabránit nekalé soutěži. E, výzkum a inovace. Zde bychom opět chtěli mít vůdčí roli spolu s USA a Japonskem, ale pro nás je důležité hrát roli lídra a samozřejmě s tím, že potřebujeme mezinárodní partnery, kteří s námi budou spolupracovat. A za třetí, energetická politika, možná ta nejdůležitější část. Zde se apeluje na to, abychom eh, společně mezinárodně bojovali proti externalizaci nákladů, abychom snižovali emise CO2 prostřednictvím příslušných obchodních režimů a Eh, litujeme eh, zde i, že eh, účinnost energetická, tedy úspory energií a celý ten potenciál, že se to neřeší mezinárodně. Takže to jsou nejdůležitější body mého dokumentu a opět opakuji, tímto přispějeme k návrhu usnesení, které připravuje výbor Envy. Máme zde některé kolegy, eh, stínové zpravodaje, kteří jsou přítomni za socialisty demokraty, je to paní Van Brempt. Prosím, můžete se vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, učinit takové obecné poznámky nejprve než tedy stručně se zmíním eh, o pozměňovacích návrzích. Obecně domnívám se, že COP20 v prosinci v Limě, to je důležitá akce, poněvadž zde chceme, aby Eh, eh, všichni světoví hráči přišli s eh, určitými závazky, nejenom tedy Evropa, ale i USA, Čína, Rusko. A protože to bude předpoklad pro úspěch v Paříži rok na to. A toto mi dělá trochu starosti. Takový příklad. V září Banky moon tedy tento měsíc, organizuje klimatický summit, kam pozval všechny šéfy vlád, ale pouze pár evropských premiérů se fakticky zúčastní této akce. Což si myslím, že je eh, i takový indikátor toho, jaký význam této zásadní tematice premiéři přičítají. A zde podle mě odpovědnost Evropy je zásadní. K tomu také jste připravil pozměňovací návrh a proto je to tak důležité, ale zároveň e, je to trochu zneklidňující, že zatím Evropa nepřišla s nějakým společným závazkem. Pořád ještě je to předmět e, diskusí, i když Evropský parlament již tento rok e, na začátku roku, myslím v únoru, odhlasoval velice významné usnesení kde velice jasně deklaroval, že chceme, že nám jde o 40% snížení emisí, 40% energetická účinnost a 30% obnovitelných zdrojů energií v roce 2030. A naše skupina by chtěla být ambicioznější, to je pravda, ale my jsme se dohodli na těchto úrovních a to bychom měli zakomponovat do usnesení. Já vím, že náš výbor samozřejmě eh, eh, bude eh, vycházet z vlastních kompetencí, ale je třeba i, abychom se my jako frakce vyjádřili podle našich linií. Obecně podporujeme vaše pozměňovací návrhy, váš dokument podporujeme, vaše návrhy mm, i vychází z dohod mm, předchozího výboru ITRE a zde především chci, po, po, chci zmínit návrhy 13 a 15, které vysílají silný signál. Potom jsou, jsou zde určité mm, mm, problematiky, třeba my máme problém se návrhy 1, 5 a 6 například. Takže tady potřebujeme ještě objasnit to znění. Ale obecně podporuji vaši linii, jak jsem řekla, a pokusím se některé ty pozměňovací návrhy ještě vylepšit. Děkuji. A další stínový zpravodaj je pan Federle za ALDE. Děkuji. Stručně řečeno, to jsou dobré pozměňovací návrhy. Já myslím, že bychom měli ještě více ale zdůraznit, že musíme se více snažit eh, o Eh, ekonomický růst a odpojit to od emisí CO2. Eh, musíme tedy pokračovat s ekonomickým růstem a já myslím, že to nám usnadní potom snižovat emise CO2 zde některé ty body bychom chtěli ještě eh, vylepšit a k tomu se vrátíme. A mm, především Čína a USA třeba teď přichází se zajímavými projekty, ale k tomu naše frakce se později vyjádří a třeba by bylo velice vhodné se podívat, co dělají oni, mm, jak oni ve Spojených státech a v Číně se snaží snižovat emise CO2. Takže to zatím bylo úvodem stručně obecně. Děkuji. A pan Helmer, který zde také je, který je stínovým zpravodajem. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já hovořím za EFDD, ale musím připustit, že v naší frakci máme různé názory na toto tematiku. Ale nicméně, já si myslím, že se shodneme, že především nám leží na srdci růst, pracovní místa, investice a konkurenceschopnost. Po dlouhou dobu již Evropská unie Eh, v podstatě v této věci je eh, lídrem a my jsme si mysleli, že ostatní budou následovat, ale problém je, že mm, mm, mm, jenom málo zemí nás následovalo a eh, jako například Austrálie, ty, kteří se rozhodli, že nás budou následovat, tak potom kurz změnili. A důsledkem toho je, že jsme napáchali velké škody na konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Antonio Tajani, eh, bývalý komisař, ten řekl, že jsme v Evropě vytvořili průmyslový masakr s cenami energii a s tím je těžké nesouhlasit. Čína eh, ta teď buduje eh, uhelné elektrárny a a i Německo dokonce eh, buduje podobné elektrárny na spalování uhlí. A já myslím, že tady máme 1200 nových elektráren, eh, které se chystají na světě a Princeton University a její studie nám říká, že stávající závazky, které se týkají eh, těchto nových uhelných elektráren, tak to zvýší emise o 4% v příštích dohledných letech. Takže úsilí, které my děláme, v podstatě asi bude vněveč. My eh, eh, v podstatě eh, děláme co? Průmysl, pracovní místa, růst se stěhuje z Evropy do zemí, kde jsou méně striktní ekologické normy a v tom důsledku my přicházíme o podnikatelskou činnost, o pracovní místa v Evropě a vlastně i zvyšujeme tímto globální emise. A takže já, takže to je situace, eh, kde my jenom prohráváme. A pane předsedo, teď eh, téma vašeho návrhu. Eh, z vašeho pohledu, veškeré cíle, které jste stanovil, jsou atraktivní a žádoucí, ano. Více energetické účinnosti, zapojit do toho více zemí a tak dále, a tak dále. Ale naše zkušenost nám říká, že se to tak neděje. Naše zkušenost eh, s těmito konferencemi o klimatu je taková, že eh, skončí krachem vždycky, protože my v Evropě se snažíme být lídrem, ale ostatní země eh, nás nenásledují. A já bych rád, abychom aspoň tam dali takovou klauzuli do těch doporučení v tom smyslu, že my jako Evropa bychom neměli mm, mm, tedy tedy takto eh, eh, tedy být takovým lídrem a snažit se přečit ostatní země, pokud to bude poškozovat naši ekonomiku. Děkuji, nemáme eh, zde žádné další stínové. Hm, takže dovolte, já bych řekl, nebo, nebo někdo jiný, pardon, ještě ze členů výboru bych chtěl se vyjádřit. Ne, nikoho nevidím a nyní tedy zástupce Evropské komise. Artur, Artur Rundskemender, který je ředitelem z DG pro e, změny klimatu. Takže máte slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych říct jenom několik slov. Vy jste už ve svém úvodu hovořil o konferenci COP 20 v Limě. Ta bude velmi důležitým milníkem na cestě k té pařížské konferenci, protože v Paříži bychom my jako Evropská unie rádi viděli uzavření dohody všech hlavních stran na světě. Když se podíváme na tu současnou mezinárodní arénu v oblasti eh, boje proti klimatickým změnám, tak máme určité pohnutky k optimismu. A to proto, že současná americká administrativa začíná brát klimatické změny vážně, snaží se prosadit přijetí té legislativy ve Spojených státech, což jsme tady ještě v minulosti neměli. Podobně v Číně začínají experimentovat s systémem obchodování s emisními povolenkami, který by měl být spustěn v celostátním měřítku do roku 2020. Takže v určitém smyslu tady jsou státy, které následují našeho příkladu. A když o tom naposledy hovořili ministři na mezinárodní úrovni, což bylo v červnu, tak mohli minimálně poukázat na to, že je možné mít hospodářský růst a současně také snižovat tu uhlíkovou stopu. V minulosti, myslím, jeden z těch argumentů, který byl eh, někdy předkládán na adresu Evropské unie, bylo, že buď je možné bojovat proti chudobě, a nebo bojovat proti klimatickým změnám. Ale teď myslím, že už se mezinárodní měřítko začíná uznávat, že to není nutné nutně takto proti sobě. A pak jde také o to, že máme na stole nové vědecké důkazy o skutečných dopadech klimatických změn, které rozhodně se nezastavují na hranicích států nebo na hranicích některých průmyslových sektorů, ale je evidentní, čím dál tím více, že mnohem více hospodářských sektorů bude postiženo klimatickými změnami. Mezinárodní panel o klimatických změnách, který v současnosti debatuje další závěry, které by měly být zveřejněny ještě před tou konferencí v Limě, eh, dává jasně najevo, že pokud nebude uzavřena nějaká smysluplná dohoda v Paříži, což znamená s širokou účastí těch hlavních světových ekonomik, tak planeta Země zažije eh, zvýšení průměrné teploty o 3,5 až 4,5 do konce tohoto století. A to je eh, obrovský nárůst, eh, mnohem větší, než jaký kdy země v minulosti zažila. A proto by bylo dobře, aby Evropská unie předložila nějaké silné závěry které budou zahrnovat všechny otázky týkající se konkurenceschopnosti hospodářského růstu, zaměstnanosti a také eh, toho přesunu promyslové výroby eh, do zemí, které nemají tak silný eh, režim boje proti emisím uhlíku. A jedině poté bude moci uzavřít podobnou mezinárodní dohodu. Děkuji vám, to byl zástupce Evropské komise. Já se těším také na to, že brzy tady vznikne text, který bude jasně vyjadřovat priority našeho výboru. Je evidentní, že tento text potom budeme muset zaslat našim kolegům z výboru Envy. Teď mi ještě dovolte uvést eh, předběžný harmonogram. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek tento týden, tedy 5. září ve 12 hodin, za čtyři dny tedy. Hlasování na výboru ITRE bude v pondělí 7. října 2014 za víceméně jeden měsíc. Hlasování na ENVY bude 5. listopadu, tedy o měsíc později, a hlasování na plenární zasedání by mělo být na listopadové plenární zasedání ve Štrasburku. Děkuji vám, myslím, že se nám podařilo dodržet náš časový plán, je 6, je 6 hodin. Ale zítra, prosím, v 10 hodin bude hlasování, což je pro vás asi nejdůležitější. Jsme ve stejném sále a v 9 hodin eh, začínáme eh, náš program a rozhodně eh, nebudeme odkládat začátek o 10 nebo 15 minut, jako tomu bylo dnes. Děkuji vám za pozornost a za účast a nashledanou do, zítř, do zítřka.